se Milí kolegové, posaďte se prosím. S trochou spoždění zahájíme naši dnešní práci. Tato práce bude poměrně intenzivní. Máme hodinu a půl hlasování před sebou. Jsem přesvědčen, že není třeba ověřovat funkčnost elektronického hlasování, protože máte karty již vloženy do zařízení a mělo by se tedy objevit na přístroji vaše jméno, což by mělo znamenat, že karta je propojena a můžeme zahájit tedy hlasování. První bod pořadu jednání týká se zprávy paní Omen Reuten o pokroku Turecka. Začneme odstavcem 1. Od... Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Chcete si to ověřit u 28? Tak dobrá, hlasujeme elektronicky pozměnocí návrh 28. Končím hlasování. Třicet hlasů proti, 20 pro. Měli jste problémy se svým zařízením? pan Panzery, Minis, že vy jste také proti? Takže hlasy proti, které jsme nyní viděli, máme 20 hlasů pro a většinu proti, zamítnuto 29 po částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh pravodaje, z pravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 32. Je to v souladu s Kompromis na kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 33. Boskurt, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 34. Hovit Obios. kdo je pro? Takže 34 odpadá vzhledem ke kompromisu. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 35, 36, 37, 38. Můžeme přímo hlasovat o kompromisu 3, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Čtyřicet osm, kdo je pro, čtyřicet osm, kdo je proti, zamítnuto. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 50, po částech první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 51, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 52, 53 až, až po pozměňovací 60. Vše obsaženo v kompromisní návrhu 4. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje paní Flotr. Eh, jde tedy o současně zohlednění pozměnacího návrhu zpravodaje deeply regrets the decision of the Constitutional Court to annul the legislation a doplnit výzvu Národnímu schromáždění Turecka, aby dospělo ke koncenzu o ústavní reformě. To jsem předložila písemně tento ústní pozměňovací návrh. Doplníme tedy to, co předložil zpravodaj, tak k tomu doplňujeme úst, můj ústní pozměňovací návrh. Souhlasí paní zpravodajka Omen Reuten? Ano. Ano, pane předsedo. Já s tím mohu souhlasit. My jsme o tom diskutovali už včera a já jsem paní Ploterové Eh, já jsem reagovala eh, na tuto věc a jsem velice ráda, že teď se rozhodla tento, tento ústní pozměňovací návrh změnit. Dobrá, budeme tedy hlasovat eh, o pozměňovacím návrhu se změnou pozměňovacího návrhu ústního u odstavce 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Neptám se na hlasy, které se zdržely, abych to urychlil, pokud s tím budete souhlasit. 63 hlasy pro, hlasy proti, schváleno. Zamítnuto. Tak dobře říká pan předseda. Zamítnuto. 64. Tak si to ověříme. Takže hlasujeme o 63. Hlasujeme elektronicky za hlasování. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Výsledek 44 plus 1, 45 ku 20. Zamítnuto. 64 hlasy pro. Hlasy proti. Zamítnuto. 65. Je tu ústní pozměňovací návrh, který vidíte před sebou. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 66 hlasy pro. Hlasy proti. Tak si to ověříme. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. U pozměnci 66 končí hlasování, u návodu 66 výsledek 26 proti, 34 pro. a 27 s hlasem, který nemohl být vyjádřen elektronicky, takže 27 hlasů proti. A pozměňovací návrh nebyl schválen. 67 hlasy pro. Hlasy proti. Zamítnuto. 69 hlasy pro. Proti. Zamítnuto. 70 ústní pozměňovací návrh. Máte ho před sebou. Hlasy pro. Kdo je proti? Schváleno. 71 Basesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 72 Palečkis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 74. Hlasy pro, proti, zamítnuto. 75. Dělám ten máky. Kdo je pro? Kdo je proti? Nejsem si jist, takže hlasujeme elektronicky o návodu 85. Zahajuji hlasování. U návrhu 85 končím hlasování. Dva hlasy proti se přičtou. Stroje nefungují. Takže 35. 35. Návrh je zamítnut. Nemám zde hlasovací kartičku, ale chtěl jsem hlasovat pro. Va bene, allora con 36 a 35 col suo voto viene approvato. <laughs> Že díky vašemu hlasu je to schváleno 36, 35, 76 odpadá, 77 hlasy pro, hlasy proti. Takže ještě jednou to zkusíme. Zahajuji hlasování u 77. Končím hlasování 87. Výsledek 56. Musíte pořádně zvedat ruce. Je to zamítnuto. 78. Van Orden. Hlasy pro. Kdo je proti? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 80. Lambsdorff. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady si to ověříme elektronicky u osmdesátky. Končím hlasování. Výsledek u osmdesátky. Třicet pět pro, 30 proti, 32 proti, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 83. Ústní pozměňovací návrh, který máte v textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 84 hlasy pro. Kdo je proti? Zamítnuto. 85 Van Orden. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 86 Palečky, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 6. Spravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A přecházíme k pozměňovací návrhu 95, všechny ostatní odpadají, jsou pohlceny kompromisním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro o 95? Kdo je proti? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 97. Belder. To je pokryto kompromisem 6. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 99 zahrnut. 100. Mauro. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 101 Belder. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 102 Howitt Obiols. Týká se to pouze závěrečné části pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Odstavec 18, pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 104, Mauro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 105, Belder. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 106, Belder. Kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto. 107 Belder, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 108 Kraje Sodalfer, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 109 Palečky, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 110 Papadopulo, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 111 Kukan, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 8. Zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Odpadají návrhy následující a 115 Madlener. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 116 Graf Flamsdorf. Ústní pozměňovací návrh je v textu seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 117, 118 odpadají. 119 také, 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 122. Klaes Molzer. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Boskurt 123. Hlasujeme po částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 124. Kazak. Zamítli jsme první část 123, takhle hlasujeme o 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 125 já ten Meky, kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování o 125. Končím hlasování. 41 hlasů proti, 30 pro, zamítnuto. 126 Papadopulo, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Hovit objel skopa 27. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 128 Svensson Cornelisen, kdo je pro? Kdo je proti? Já bych řekl, že to je zamítnuto. ale musíte zvedat ruce, stěžujete mi práci. Prosím, naznačujte jasně, jak hlasujete. 129, kdo je pro? 128, tak si to ověříme. Hlasujeme u 128. Elektronická kontrola hlasování u 128. Končím hlasování u 128. 45 proti, 27 pro. Zamítnuto. Ale pokud nebudete zvedat ruce, 129. Prosím, chcete vystoupit? Sala Franka. Pane předsedo, já bych byl rád, kdybyste překontroloval hlasování Myslím si totiž, že hlasuje více lidí, než kolik je oprávněných. Myslím si, že maximum tady má být 70. Já bych byl velice rád, kdybyste překontroloval tuto věc. Že toto vysvětlení máme u naší skupiny dva hlasy navíc. Ria a Elmar nemají své karty, takže to vychází na stejno. To hlasování bylo řádné. 129. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 129 Boskur. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 130 Hovit Objos. Po částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 131 Flot Lunaček. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Tak si to ověříme. 131. Zahajuji elektronické hlasování u 131. Končím elektronické hlasování u 131. Bylo mi naznačeno, že EPP má o dva hlasy více, ale musíme si to ověřit. Každopádně 38 hlasů proti, tedy 36 o dva méně. Je to zamítnuto. Odstavec 26, poznací 132 flot lunáček. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Stejná většina. Kompromis 9 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A přeskakujeme 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 136. Flotro Lunáček. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. De Kaiser 137. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 138 a 139 jsou identické návrhy. Flot Lunáček, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 140 Van Orden, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 141 Hobbit Obiols, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 142 Kazak. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 143 Če. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 144 Salavrakos. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 145 Palečkis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Klaus Melcer. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto odpadá stažen návrh 147, 148 a Papadopulo. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 149, Krajev Sedol Flair. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 150, Hadži Georgiu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 151, Trianta Filides velmi těžké pro mě. Je, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 152 Hovit, Mobiles a další. Kdo je pro? Spravodajka je pro, kde schváleno. Kompromis 10 spravodajky. Po částech první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Madlener 153, 154, 155 odpadají. 156 hlasujeme po částech. Flot Lunáček, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Je to pokryto kompromisem 10, výborně 157, odpadají tyto návrhy 158, 159 byly staženy, 160, 161 vše pokryto kompromisem 10, 162 stažena, 163, 164 kompatibilní návrh, hlasujeme o 164, kdo je pro, kdo je proti, Není mi to jasné, takže zahajuji elektronické hlasování u návrhu 164. Končím hlasování. Výsledek? Jeden nehlasoval. 31 hlasů proti, 37 pro, schváleno. A nyní 165. 165 nehlasujeme. Odhlasovali jsme 164. 166 staženo. 167 je pokryto kompromisem 10. A nyní až 171 Boskurt. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 172 Salavrakos. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 173 byla stažena. 174. Hadži Gergiu a další, kdo je pro. Kdo je proti? Zamítnuto. Van Orden 185, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 186 Kazak. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 187 Hobbit Obiols. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 188 Boskurt. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 179 Kreisel Dolfrava. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 180. Návrh stažen. 181. Také stažen. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 183 stažen, 184 Hobbit Obils, kde je pro, kde je proti, schváleno. 185 Veržia, Hadžoru a další, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 186 Hobbit Obils, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 187 Flotlunáček, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 188. Tenokoval a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 189. Lambsdorff. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 190. Palečky. Kdo je pro? Kdo je proti? Já bych to radši ověřil. 190 hlasujeme elektronicky. Končím elektronické hlasování u 190. Stále jeden nehlasuje. 32, 38 schváleno. 191 Klaus Melcer. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 192 Krajeso Dorfler. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 193 Tenokoval a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 194 Klaes Molzer. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 195, 96 jsou identické návrhy, Flot, Lunáček a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 197 Krebs, Dolfler, Ertug. Chcete zkusit 190? 195 ověřujeme identické návrhy, tedy zahajuji elektronické hlasování pro ověření. Takže dva nehlas, jeden nehlasuje. Takže výsledek 41 29 zamítnuto. Pane předsedo, to jsem já, nemám sebou kartu, proto jsem to já, který nehlasuje. Pokud nemáte hlasovací kartu, tak nehlasuje ten. Pokud vy nemáte vůbec kartu, tak eh, je to osoba, kterou nejste vy, který má vloženou kartu, ale který nehlasuje. Takže to je, ta záhada přetrvává. 197. Kreisl, Dörfler, Ertu, kdo je pro? Kdo je proti? Nejsem si jist. 197. Zahajuji kontrolní elektronické hlasování u návrhu 197. Končím elektronické hlasování. Konečný výsledek. 29 hlasů pro, 41 proti. Prosím, abyste zvedali ruce. Ztrácíme čas elektronickým hlasováním. 198 kaza, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 199 Papadopulo, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 200 Flotrunáče Keller, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 201 Hadži Georgiou, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 202 Preda, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 203 jako Hlíček, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 204, 206, identické návrhy Papodopulo, Trianta Filides, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 205 Hadži Georgiou, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Tano Koval 207 a další. Kdo je pro? Zamítnuto. Melcer Kleis 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Van Orten 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 210. Jana Kudakis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kazak 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 212. Mavro Nikolas. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 213. Kopa. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 214. Melcer Place. Kdo je pro? Odpadá. Svalili jsme kompromis 5. 215. Bosku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 216, 17, 18, 19, 20. Vše pokryto kompromisem 9. Hlasujeme o 221. Krajso Dolfner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 222 Kazak. Souladu s kompromisem 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 223 Salavrakos. Odpadá. 224. Také 225. Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 226 ovit Obios. Kdo je pro? Hlasy proti. Zamítnuto. 227 je pro, je proti, zamítnuto. 228 je pro, je proti, zamítnuto. 229 Belder, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 230 Kreisel Ertu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 231 Lamzor Weigel. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 232 Fotronáček Keller. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Mlce 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 234 Madlener. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 235, 236 jsou identické návrhy. Scholzmer, County Skohlíček. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 237. Kazak. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 238. Hovit Oběloc Gomeš. Kdo je pro? Kdo je proti? jste asi unavení, nezvedáte ruce. 238. Zahajuji elektronické hlasování. 238. Zahaj... Hlasování bylo zahájeno. Hlasujte. Ale někteří stále pospávají. 39 hlasů proti, 31 pro. Zamítnuto ústní pozměňovací návrh zpravodajky, které je velmi dlouhé. Můžete si to přečíst, pokud chcete. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 239 DAF. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 240. Takže 239 ověřujeme. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování u 239. Takže 239 je to 32 proti, 38 pro. Máte pravdu, ale když nebudete zvedat ruce, tak to nikdo nezjistí. 240 DAF. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 241. Dav Weigl. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 242. Madlener. Chcete si to ověřit elektronicky u 241? Ano. Tak dobře, 241. Zahajuji elektronické hlasování. 241. Hlasování bylo zahájeno. Teď zase dva pospávají. Končím hlasování. 32 proti, 37 pro. Schváleno. 242 Madlener. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 243 Jana Kudakis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení A, dva a pozměňovací návrhy 2 a 3 identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Stažen návrh 5. preda hlasujeme o 6. Boskurt. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Sedmička, Ferm, Thaler. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Osmička, Scholz. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Devítka, Kaza. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. U Bčka 10 a 11 jsou identické návrhy Van Orden, Hovic, Objels. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Úvodní ustanovení C, 12, 13, 14 jsou identické návrhy Hovit, Objels a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 16. Flotrona Keller. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 15 Hobbit Obils. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 17 Chrysler Dörfler. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 18 Preda. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 19 Claire Smolcer. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 20 Scholz. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 21 kopa. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 22. Kreisel Delfler Ertu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Bosku 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dvacet čtyři Kazak, kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto. 25 Van Orden, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 26 Scholz, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 27 Scholz, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 Boskurt, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Elektronické závěrečné hlasování o návrhu, jak byl pozměněn, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. že i u závěrečného hlasování je jeden spící. Vidíte, 60, 0. Gratulujeme zpravodajce jednomyslné závěrečné hlasování. Takže na kolegyni Omen Reuten před budovou čeká kočár se čtyřmi koňmi, aby objel slavnost ve slavnostním kole celý parlament. A nyní tedy návrh usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Spravodajem je pan Zoran Taler. Než ale přistoupíme k hlasování, rád by něco řekl pan Thaler. Pane Thaler, máte slovo. Per favore, un attimo di silenzio. Ha chiesto la parola il relatore Thaler. Ne ha facoltà. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jak už jsem řekl včera, ten hlasovací seznam a vůbec celý přístup té makaronské uh, otázce byl odsouhlasen všemi politickými stranami. Myslím si, že během posledních několika posledních eh, hodin jsem obdržel několik žádostí o oddělené hlasování a myslím si, že jestliže se podíváte na ten seznam, tak uvidíte, že <clears throat> jestliže máme dodržet ten původní text, tak je potřeba, abychom hlasovali plus v těchto případech teď jenom bych chtěl říct, že se těším na samotný průběh hlasování. Bene, con questo chiarimento procediamo al paragrafo 1 emendamento. Dobře, takže nyní hlasujeme odstavec 1, pozměňovací návrh 1, Jana Kukomus, tak Cakos pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, Chuntis pro, proti, zamítnuto. Trojka tálr pro, proti, přijato. Pětka Kovačev Stojanov pro. Tak znova trojka byla přijata, pětka, šestka, sedmička odpadá, jsme u osmičky, Thaler pro, proti, přijato. Devítka, Basesku pro, proti, přijato. Desítka, Basesku pro, proti, zamítnuto. Jedenáctka Jana Kokukosamakos, pro, proti, zamítnuto. Dvanáctka Chaci Markakis Nikolaj, pro, proti, přijato. Třináctka Janaku Kocumakos, pro, proti, Zamítnuto 14 táler. Ano, ústní pozměňovací návrh pro, proti, přijato. 15 Kukan i Ibrisakič pro, proti, přijato. Kompromis 1, zpravodaje, pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme k ústním pozměňovacímu návrhu 1 a 13 odpadají na základě přijatí eh, kompromisu, takže odstavec 7, ústní pozměňovací návrh zpravodaje pro, proti, přijato. 19. O slovo se hlásí paní Cornelisen. Máte slovo. Děkuji. Já bych eh, chtěla ještě podat jedno <clears throat> pozměnací návrh ústní, tak abychom vzali v úvahu všechny ty citlivé věci. Zde se hovoří o makedonských úřadech. Eh, já nevím, jestli by bylo možné to změnit na Skopje, čili úřady ve Skopje, místo makedonské. Takže pokud by vám to nevadilo, tak myslím, že to by mohlo být kompromisní řešení. se non accettano l'emendamento allora, orale non... No. Se eh, avete ascoltato l'emendamento orale, se ci sono... Takže jste slyšeli ten ústní pozměňovací návrh? Má někdo připomínky k tomuto pozměňovacímu návrhu? Pokud ano, tak musíte vstát. V plénu se to přeci taky tak dělá, takže pokud jste proti, musíte vstát. Kdo je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, prosím, vstaňte. Takže pokud bude proti dostatečný počet kolegů, nemůžeme přijmout tento ústní pozměňovací návrh, nemůžeme o něm ani hlasovat. Ale mám ten dojem, že tomu tak je. Je mi líto, nemůžeme o tom pozměňovacím návrhu hlasovat a proto se dostáváme k 19c v tom původním změní. Takže s tím pojmem makedonský pro, proti, přijato. Číslo 20 Tremopolos. 19 byla přijata, 20 odpadá, 21 pro, proti, zamítnuto pozměňovací návrh ústní zpravodaje k odstavci 8 pro, proti, přijato. 2020 Basesku pro, proti, zamítnuto. Číslo 23 Thaler pro? Proti? Přijato. Číslo 24 Ibrisa Kečkoukan pro? Proti? Já myslím, že přijato, nebo ne? Tak s určitými pochybnostmi přijato. Takže znovu jste usnuli, musíte trošku cvičit a musíte trošku natahovat ruce. Ústní pozměvací návrh eh, report zpravodaje odpadá, protože jsme přijali 24, jsme od 25 Jana Kuku Kusmocakos. Takže tam jde jen o ten jeden pojem pro, proti, zamítnuto. Musíme to ověřit elektronicky, protože jste zase nezvedli ruce. Takže hlasujeme o 25 elektronicky jen o ten jeden pojem naléhavě. Zahají hlasování. Znovu jste usnuli? Na závěr 29 proti 37 pro, tedy přijato. Kompromisní návrh zpravodaje číslo 2 pro, proti. Přijato. Odpadají všechny pozměňovací návrhy až po ten ústní pozměňovací návrh zpravodaje číslo 4 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 31, Koukan Ibrizakič pro, proti, přijato. 33, Svensson Cornelissen pro, proti, přijato. 34. Cornelis Brandner pro. Proti. Toto musíme ověřit elektronicky, tedy o 33 hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 proti, 27 pro, zamítnuto. Jsme u 35. Pro, proti, přijato. 36. Svensson Cornelison pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3. Zpravodaje pro, proti, přijato. 37. 8.

Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Pravděpodobně jsem to dobře neviděl. Takže o 44 hlasujeme elektronicky. 48 proti 17 pro. Takže zamítnuto 45 Jana Kucumakos pro. Proti. Zamítnuto číslo 48 Chončis pro Proti. Zamítnuto. Číslo 47 Van Orden. Pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 49 Thaler. Pro. Proti. Přijato. Číslo 50 Ibrisagič. Pro. Ne, tento návrh odpadá, protože byla přijata 49. Je mi to líto, říká předseda, takže o 50 se nebudeme hlasovat, protože byla přijata 49. Dostáváme se tím k návrhu číslo 46, ani ten není přípustný, takže zde máme kompromisní návrh. Zpravodaj v jednotlivých částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, Přijato. Nyní se dostáváme k číslu 51. Ne, o tom nebudeme hlasovat. Takže všechno, co následuje až do 57. je vykryto kompromisem 4. Dostáváme se k 57. Cornelison Brandner pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 5. Nikolaj. Pro? proti, zamítnuto. Nyní se dostáváme k číslu 58 táler ve dvou částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Kompromisní návrh číslo 5 zpravodaje i ten je rozdělený první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, přijato třetí část pro, proti, přijato. Kompromisní návrh číslo 5 to byl a tím pádem odpadá 59. 60 kompromisem 1, padá 61 taky kompromisem 1. A myslím, že si budu muset promluvit se sekretariátem. Tak, jak je to v tom hlasovacím seznamu, vidím, že musíme hlasovat o 60 až po ty školní učebnice. Takže 60 pro, proti, zamítnuto. Číslo 61. Tak 60 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 proti, 41 pro, přijato. O 61 nebudeme hlasovat, takže jsme u 62. Petrle pro. Proti. Přijato. Číslo 32 Basesku. Ne, protože byla přijata 62 a dostáváme se k číslu 63 Salavrakos opět ve dvou částech. První část pro, proti, zamítnuto. A ten zbytek odpadá díky pozměňovacímu návrhu číslo, eh, pardon, kompromisu číslo 5. Číslo 64 takže to vykrývá kompromis 5, stejně tak je to s 65 a 66 taky nebudeme hlasovat, protože eh, tu vykrývá pozměňovací návrh 65. O 67 první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, přijato třetí část pro, proti, přijato. Číslo 68. Ne, o tom nebudeme hlasovat, to vykrývá kompromis 5, 69 pro, proti, zamítnuto. Číslo 70 pro, proti, zamítnuto. Číslo 71 kopa pro, proti, přijato. Číslo 72 chuntis pro, proti, zamítnuto. Číslo 73 Jana Kukukocomakos pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 74 Salavrakos. Ano, o tom budeme hlasovat pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 75 Kopa. Pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 76 Jana Kukukocomakos pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 77 Chuntis pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 78. O tom nebudeme hlasovat, protože je stejný jako 77. Číslo 79 pro. Proti. Zamítnuto číslo 80 táler pro. Proti. Přijato číslo 81 táler pro. Proti. Přijato číslo 82 kopa pro Proti? Přijato. A nyní se dostáváme k hlasováním o takto změněném usnesení. Celkové hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 56 hlasů pro, 5 hlasů proti. Sledečně blahopřeji panu zpravodaji pět zdržení. Toto usnesení je tímto přijato. A tím se dostáváme k hlasování o návrhu usnesení o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2009. Spravodajem je pan Svoboda. Odstavec 1, poznáte na 12. Kdo je pro první část? Kdo je proti? To je schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? schváleno. Ale prosím, ještě jednou pořádně zvedejte ruce. E, pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 od Vana Ordena. E, opět ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zamítnuto. Kdo je pro druhou část? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh 15 navrhuje poslanec Posu, kde je pro, první část, proti, schváleno, ale spojen se mi tak zdá. Druhá část, chcete si to překontrolovat, tedy dobrá. Překontrolujeme první část pozměňovacího návrhu 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování, takže to je schváleno 40 pro, 18 proti, zase jste nezvedali pořádně ruce. Teď druhá část, se návrhu 15 pro, proti. To je zamítnuto, zamítnuto. Dobrá, tak si zkontrolujeme i druhou část. Zahajuji hlasování, čili pozměňovací 15, druhá část elektronicky ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. To je zamítnuto. 32 k 29. Pozměnací 16. Landsdorf pro, proti. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti. To je schváleno. 19. Bazesku. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. 18. Brandner Cornelisten. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 20. Svoboda. Kdo je pro? proti, schváleno. 21 Brater Cornelison, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. Teď máme kompromisní návrh 1, který navrhuje zpravodaj, opět po částech, část 1, kdo je pro. Pan Svoboda chce k tomu něco říci. Ten... Budu jen stručný. Rád bych stáhnul druhou část následujícího důvodu. Včera jsme to také už slyšeli. Požadavek po plné spolupráci je obsažen v první části. Ve druhé části, jak nám pan Bramert řekl, nevíme, jestli ty dokumenty vůbec existují a proto bych rád stáhnul tu druhou část, protože požadavek po plné spolupráci i s ohledem na ty dokumenty je obsažen v první části. Děkuji. Dobrá, takže budeme hlasovat pouze eh, k částem 1, 3 a 4. Kdo je pro část 1? Proti? Schváleno. Potom tedy část 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? To je také schváleno. Tím vlastně se dostáváme až eh, k poznací na 26, Weigl a Lucky, opět ve dvou částech, kde pro první část, druhá část je zamítnuto, druhá část pro, za, proti, to je schváleno. 27, Weigl Lambsdorff, kde pro, proti, to je zamítnuto. Teď máme ústní pozměňovací návrh eh, od eh, zpravodaje, kdo je pro, kdo je pro, proti? to je schváleno. 29, 28 odpada, 29 Melcer, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. 31, pan Basesku navrhuje, to je opět oddělené hlasování, kdo je pro část 1, kdo je proti. Myslím, že to bylo schváleno. Část druhá, kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. 30, se návrh Blanté jsem kdo je pro? Proti? To není jasné, takže pozměňovací návrh 30 musí být ověřen elektronicky. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 30. Zase dva lidé nehlasovali a opět je tady ten mysteriózní nevolič, čili Máme 29 k 30. Teď pozměňovací na 32. Návrh pana Poselta. Kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. Takže můžeme přejít přímo k pozměňovacímu návrhu. Ty všechno odpadá. Můžeme přejít až k pozměňovacímu návrhu 36. Ne, ne, ne, já se pletu, říká pan předseda. Musíme ještě hlasovat o ústní pozměňovací návrhu číslo 3, či kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. A teď e, přecházíme k pozměňovacímu návrhu, kompromisnímu návrhu 2, to je to, co předkládá pan zpravodaj, kdo je pro, proti, to je schváleno. Teď 36, Bratton Cornelissen, oddělené hlasování. Tady máme tři části, o kterých budeme hlasovat. Um, myslím si, že vzhledem k tomu, že ten kompromis návrh byl schválen, tak eh, to je všechno odpadá. 37, čili kdo je pro poznávací návrh 37, proti, schváleno. 38, Svensson Cornelissen, kdo je pro? Proti? To je schváleno. 39, pan Melcer. Kdo je pro? <clears throat> Proti? To je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 40, pana Šolce. Opět eh, oddělené hlasování, či, část 1, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Část druhá, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Teď 41 Melce, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 42 Scholz, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 43 návrh pana Basesku, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Teď eh, poznávací návrh 44, opět rozděl, oddělené hlasování, část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. Část druhá. Kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti? Zamítnuto. Teď 45. Eh, kdo je pro, kdo je proti? To je zamítnuto. 46. Eh, opět, kdo je pro, proti? Schváleno. 47. Brok. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo schváleno. 48 Bratner Cornelisen. Hlasujeme odděleně. Část první. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Stahují, stavuje Německa, eh, skupina zelených. Aha, takže to je staženo eh, eh, skupinou zelených. Já jsem to nepřečetl, omlouvám se. Říká pan předseda, takže o tom jsme nemuseli hlasovat. Část druhá, 48. Eh, kdo je pro, kdo je proti? To není úplně jasné. Ověříme to elektronicky. 48. druhá část. Zahajuji hlasování. Ještě někdo nehlasoval? Takže to je schváleno. 31 pro, 25 proti. 49, Branten Cornelissen. Kdo je pro? Kdo je pro 49? Kdo je proti? To je schváleno. E, teď pozměňovací na 50, Weigl, Lambsdorff a Lucky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď se dostáváme k bodu odůvodnění 2. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pětka, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Sedm, kdo je pro? proti, zamítnuto. Teď máme kompromisní návrh 3 eh, od zpravodaje, kdo je pro, proti, to je schváleno. To znamená, eh, že přeskočíme 8, 9, 10 a jdeme přímo k pozměňovacímu návrhu 11 pana Šolce, který má tři části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? To je zamítnuto. Část druhá, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Část třetí, kdo je pro? <clears throat> Proti? Zamítnuto. Teď se dostáváme eh, pozměňovacímu návrhu pana Poslta. Kdo je pro, kdo je proti? To je schváleno. A teď eh, u budeme elektronicky hlasovat o tomto návrhu usnesení jako celku. Kdo je pro? Pardon, eh, zahajuji hlasování. Eh, s velkým potěšením vám mohu oznámit, že náš kolega, který to trošku prospal, konečně hlasoval, takže máme teď 62 eh, hlasujících, 54 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo, takže panu Svobodovi můžeme poblahopřát. Dobrá práce. A e, závěrečné hlasování e, dnes dopoledne e, bude k návrhu navrhovatele Sarjuše Volského. Začneme kompromisním návrhem, který navrhuje navrhovatel. Kdo je pro, kdo je proti? To je schváleno. Tím se dostáváme eh, k pozměnacímu 38, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměnací návrh 6 navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, to je, za, to je schváleno. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? To je e, zamítnuto, to je ale škoda. Teď poznáte návrh 7, e, opět od navrhovatele ve třech částech budeme hlasovat. Část 1, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Část 2, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kdo je pro třetí část, kdo je proti, to je také schváleno. Kompromisní návrh opět od navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. To znamená, že půjdeme k kompromisnímu návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. Teď kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 45 od pana Hadži Georgiu. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Teď 10 od navrhovatele. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5, který pochází od navrhovatele. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Teď 47. Kdo je pro? Proti? to je schváleno, to je dobré, to mám radost. 12, eh, eh, opět od navrhovatele, kdo je pro, proti, schváleno. 13, opět od navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 14, opět od navrhovatele, kdo je pro, proti, schváleno. 48, pan Hadži Georgiou, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. 15, opět od pana Saroše Volského, kdo je pro, proti, Schváleno 16 eh, opět od pana Saruše Volského, kdo je pro, proti. Schváleno 49, pan Gřib. Pro, proti. Schváleno 17 od navrhovatele, kdo je pro, proti. Schváleno 50, pan Hačičoru, kdo je pro, proti. Zamítnuto kompromisní poznací návrh 6 od navrhovatele, kdo je pro, proti, schváleno. Takže 51, 18 přeskočíme, 52, kdo je pro, proti. Já bych býval byl rád, kdyby se to schválilo, ale možná, že bude lepší, když si to přece jenom ověříme. Takže zahoji hlasování 52. Končím hlasováním. Ano, bohužel jsem měl pravdu. Ano, zase e, jste mě ponížili. 53. Dobrá, dobrá. 53. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 54. takže můžeme hlasovat, to je kompatibilní s 53. Tady ani nemám naznačeno vůbec, jak bych se měl hlasovat od navrhovatele, čili 54. Kdo je pro? Kdo je pro 54? Hlaste se, kdo je proti. To je strašný. Teď 19. od navrhovatele, kdo je pro, proti, schváleno. 55 kariéra, to není kompatibilní s 19, čili to padá. 56 Hadži Georgiou, kdo je pro? Proti, zde je zamítnuto. 20, pan Saruš Volsky navrhuje, kdo je pro, proti, to je schváleno. 57, Hadži a Chuntis, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 58, to je staženo, kompromisní návrh od navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, Schváleno. To znamená, e, že přeskočíme celou řadu dalších poznacích návrhů, dostáváme se až e, e, k 63. Opět on navrhovatel, kde pro, kde proti, schváleno. Ta teď 23. od palečky se, kde je pro, proti, to je schváleno. 24. Hadži Georgiou, pro, proti, zamítnuto. 25. Hadžodu chontis, kdo je pro, proti, schváleno. A teď máme kompromisní návrh 8 od navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Teď kompromisní návrh 9, to mezi tím odpadá, teď tedy devítka, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Teď 28. Hadžodu Chuntis, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 10 od navrhovatele pro, proti, schváleno. Teď kompromisní návrh 11, hlasujeme odděleně, část 1, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, schváleno také. Teď máme pozměňovací návrh, ne, třicítka odpadá také 31 odpadá, takže jdeme až na 33. To všechno předtím je součástí do kompromisu 33 od pan Ordena, kdo je pro, kdo je proti. To je zamítnuto. Teď pan Landsbergis 34, to eh, odpadá, takže o tom nehlasujeme vlastně a podobně 35 také odpadá, takže máme závěrečné hlasování eh, k tomuto stanovisku, tak jak bylo pozměněno, hlasování zahájeno. Stále ještě je zahájeno, stále ještě trvá hlasování, ještě stále můžete hlasovat, pře tři kolegové ještě stále nehlasovali. Možná, že jenom nechali eh, kartičky v těch eh, strojcích a odešli. V místnosti končím hlasování 47 pro, 4 eh, proti, jeden se zdržel, takže gratulujeme panu Sariuši Volskému to je to usnesení týkající se dodávek eh, energií. Takže děkuji vám, kolegové, děkuji vám eh, všem. A chtěl bych také říci, že se nám podařilo skončit naprosto přesně v půl jedenácté, tak jak to bylo na programu. Eh, myslím si, že to je téměř, jak kdybychom byli v NASA. Bene, allora diamo qualche minuto di tempo ai colleghi e a... Tak ještě máme několik minutek času. A poprosím vás, pokud by po hlasování někdo z vás chtěl opustit sál, tak prosím odejděte nyní. Diskusione sul punto Di 2008 bilance generale CES. Nyní před sebou máme absolutorium za rok 2008, souhrný rozpočet ES, oddíl 3 komise. Jde o ověření stanoviska. Autorem stanoviska je pan Gáler. Prosím, pane Gáler, můžete přednést svůj úvod. Pane Gáler, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Neměli bychom nejdříve počkat, než kolegové odejdou a než se sem navrátí klid? Samozřejmě můžeme několik minut počkat, nemáme spoždění. Byli jsme naprosto přesní při tom hlasování, takže z toho důvodu můžeme pár minut počkat. Takže několik minut a potom promluví pan Gáler.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 Myslím si, že teď už skutečně přišla ta doba, kdy můžete své poznámky přednést. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní jde o stanovisko AFETu k absolutoriu za rok 2008. V rozpočtovém roce 2008 jsme v oblastech pro za který je zodpovědný náš výbor, vyplaceny prostředky eh, o objemu asi 5 miliard eur. Účetní dvůr ve svých závěrech dochází k závěrům, že tam do, došlo k některým nepřesnostem a že kontrola a dohled eh, nad prostředky pro rozvojovou pomoc, přestupní pomoc a vnější pomoc byly využity neúčinně. Komise poukazuje na specifický způsob práce účetního dvora, který v ročním zpracování vždy zohledňuje pouze určitý výřez činnosti komise. A přičem, přičemž projekty a programy pracují na základě víceletého finančního rámce, takže by měly být zapojeny určité kontrolní mechanismy o celém cyklu. V našem výboru takové otázky zpravidla neprojednáváme. E, účetní dvůr je nestraný a vypracovává nestrané hodnocení za hospodaření v roce 2008. Účetní dvůr ale vypracoval negativní hodnocení za oblast rozšíření, rozvojová pomoc a předstupní pomoc. Ale celkově eh, ty kvóty pro zlepšování klesají. Účetní dvůr co se týče řádnosti využívání prostředků a metodiky, stanovuje chyby ve dvou až procentech náhodných zkoušek. To je lepší než při hodnocení eh, politiky soudržnosti. Takže ta chybovost 2 až 5 to je lepší než u politiky soudržnosti a je to srovnatelné s oblastmi, jako je výzkum, energie, doprava, hospodářství a finance. Právní rámcové podmínky eh, jsou nahlíženy jako celek a v některých kontrolních systémech máme potíže i nadále. Proto musíme společně s Výborem pro kontrolu rozpočtu trvat na tom, aby účetní dvor, dvůr ve svých výročních a zvláštních zprávách zohlednil ty poznámky komisy, když předkládá návrhy o přepracování finančních reform a finančního rámce. V mém návrhu stanoviska našeho výboru jsem se nejdříve soustředil na eh, odkazy na nejdůležitější výdaje, na různé možnosti a na různé oblasti výdajů. Jsem otevřen diskuzí a návrhům s dalšími kolegy. Co se ale týče těch možností jsem do určité míry omezena. ale Když se objeví další pozměňovací návrhy, můžeme eh, to stanovisko ještě doplnit. Eh, návrhy jako takové jsem předložil v angličtině a soustředil jsem se na pět bodů. Nyní budu pokračovat anglicky. průhlednost a koordinaci dárců, vytvoření mechanismu Pegase, který vychází z dočasného mezinárodního mechanismu TIM. Víte, že jde o nový nástroj pro financování palestinské samozprávy. Za druhé, poznamenává, zaznamenává průběžný trend zvýšení příspěvku z fondu, kde je více dárců a zejména dobrou spolupráci mezi dárci, avšak vyjadřuje svou nespokojenost, co se týče trvalého problému, kterému čelí účetní dvůr přístupu k finančním dokladům z agentur OSN. Další bod. Doporučení, že jasné strategické cíle a měřitelné indikátory výkonnosti by měly být upraveny v nástrojích pro evropskou politiku sousedství. A konečně máme tu zprávu 16 2009 účetního dvora o Turecku, kde je řeč o uplatnění nástroje před vstupem a došlo ke zlepšení při naplňování tohoto nástroje. Nicméně je zdůrazněn význam efektivního a včasného řízení nástroje IPA a vyzývá komisi, aby řádně vzala v úvahu doporučení účetního dvora pro naplnění pomoci dle tohoto nástroje. A poslední bod se týká rozpočtové podpory, což je častý nástroj, který používáme pro zvýšení přivlastnění si programů v příslušných zemích. A aby to bylo úspěšné, tato forma pomoci by měla být doprovázena jasnou strategií pro realizaci a kontrolními mechanismy. Co se týče splnění platebních podmínek a dosažení strategických cílů Unie. To jsou tedy návrhy, které předkládáme Výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji. Grazie al relatore, possiamo cominciare il dibattito. A facoltà di intervento l'onorevole Brock. Slovo má nyní pan Brock. Pane předsedo, S potěšením jsem poslouchal zprávě pana Gálera a také to, že chybovost je menší než v politice soudržnosti. Z toho mám radost. A to hovoří pro práci komise obzvláště pro dosavadní komisařku Ferrero Valnerovou, ale i ostatních. Ale mám ještě jiný problém, který překračuje tuto oblast. Myslím, že v mnoha oblastech jsme hovořili o tom, že od roku 99 jsme uh, museli podstupovat tak obtížný administrativní proces, že peníze, které se dostávaly do určitých oblastí, už vůbec nemohly splnit svůj účel. A to je jenom příklad. A není to jen v této oblasti, ale i v politice soudržnosti a v mnoha jiných oblastech. Bylo by nyní po deseti letech, a kdy přichází nová komise, eh, nestálo by to za pokus uplatňovat prostředky účinněji a rychleji? A to se týče jak vnějších vztahů, tak celých vydávání všech finančních prostředků. Vím, že kolegové z výboru pro kontrolu rozpočtu by to neslyšeli tak rádi, ale myslím, že právě v oblasti zahraniční politiky hraje faktor času rozhodující roli rozhodující politickou roli. Možná, že v politice soudržnosti je tomu někdy jinak. Když se dívám na eh, strachy komise, že se bojí zkrátka něco podepsat, aby nebyl někdo zadržen a tak dále, tak uh, myslím, že prostředky nejsou uplatňovány správně, že dochází k určité chybovosti. Hmm, chtěl bych se zeptat, tady to absolutorium, hmm, které kolega Gáler nám právě představil, nestálo by to zkrátka za pokus, abychom mohli v budoucnu dělat některé věci lépe a eh, abychom o tom pohovořili s kolegy z výboru pro kontrolu rozpočtu? Grazie, Děkuji. Pan Gualtieri má slovo. Grazie, Presidente. Solo per dire che noi condividiamo... Děkuji, pane předsedo. Rád bych jen poukázal na to, že bychom mohli souhlasit se zprávou pana Gálera, co se týče té analýzy a zlepšení určitých finančních mechanismů při konkrétních záměrech a také co se týče hodnocení trvajících problémů. I také myslím, že zde máme možnost dospět k nějakým změna v oblasti FAF celkově tedy celou zprávu hodnotíme pozitivně. Kolega Brandner. Má paní Brandner. Srdečně děkuji panu Galerovi za zprávu. Já bych rovněž se ubírala stejným směrem, co navrhoval pan Brok. Možná, že předložíme několik pozměňovacích návrhů. Eh, jako zpravodajka pro nástroj stability tomu rozumím tak, že mnoho projektů, které probíhají v této oblasti, jsou vlastně projekty, které mohou být eh, zaplaceny z jiných nástrojů ale nástroj stability je vlastně jediným flexibilním nástrojem, a kde to netrvá dva roky, takže je možné využít ty prostředky přímo na místě, kde je jich potřeba. Hmm. Tady to rozpětí dvouleté v zahraniční politice eh, není právě to nejvhodnější od doby, kdy se zažádá o prostředky, než prostředky plynou do určité oblasti. Proto bych poprosila o to, jestli bychom si nemohli rozmyšlet, jestli by se nemohla flexibilizovat větší část prostředků a do jaké míry by bylo možné Eh, mít nějakou flexibilnější kontrolu a flexibilnější uplatňování prostředků, aby peníze mohly pomoct dříve, než bude příliš pozdě. Děkuji, paní Brantner. A nyní má slovo komise doktor Miller. Prosím, máte slovo. Chair, thank you. The Commission has um, no detailed Děkuji. My jsme si eh, poznamenali všechny ty připomínky k návrhu pana Galera. Velice eh, vítáme ty konstruktivní návrhy, které se zazněly. Myslím si, že můžeme přijmout většinu těch doporučení, která předložil pan Galer. Eh, vlastně některé z nich již jsou implementovány. Paní komisařka Fera Warnerová ostatně vysvětlovala všechna ta opatření, která hodláme v této věci udělat a pochopitelně velice rádi vás seznámíme právě s těmito konkrétními opatřeními, pokud máte zájem ve výboru. Děkuji. Pan Salafranka požádal o slovo. Prosím. Vystoupení ex post. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, nevěděl, že dáte slovo komisi tak rychle, co se týče zprávy pana Galera, tak ta zpráva je dobrá, je to zpráva kritická a současně konstruktivní. Je to zpráva, která zdůrazňuje jasné závěry. To je, že velmi často na základě tohoto absolutoria jsme jej využívali proti Evropské komisi jako určité zbraně, určitého nástroje. Paní Ferrero Waldner působila velmi transparentně a to také ukázalo, že třeba řádně využívat prostředky v zahraniční politice. Byl zde zmíněn problém, který jde nad rámec tohoto rozpočtového roku 2008. Jaký to má význam pro zahraniční politiku? Pane předsedo, myslím si, že bychom měli se pustit do určité úvahy. Měli bychom si položit otázku, jaká je efektivita této pomoci. Pan Brok o tom hovořil po pádu Santerovy komise veškeré postupy byly pozdrženy a fondy byly také zdrženy. A musíme zjistit, do jaké míry jsme efektivní, protože jsme první rozvojovou organizací, která přispívá rozvoji na světě. A to jde nad rámec absolutoria za rok 2008. Já bych se chtěl u jedné věci zastavit. Evropská unie, jak řekl oprávněně pan Galer, poskytuje významné prostředky a naplňuje jednotlivé fondy OSN. Ta čísla nemám v hlavě, ale je to přibližně 1 miliarda 300 milionů ročně. A jsem znepokojen tím, že účetní dvor nemá přístup k agenturám OSN a k celému k celé struktuře OSN, aby ověřil, jak se tyto prostředky nakládají. Pan Galer o tom hovoří oprávněně. Myslím, že bychom měli rovněž přemýšlet o této otázce. Jde o významné prostředky a tyto prostředky by měly sloužit eh, svému účelu. Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Galer. Děkuji vám. Děkuji také všem kolegům, kteří odvedli dobrou práci. Myslím, že tato diskuze eh, tu o tom, jestli mají prostředky plynout rychle, tu vedeme už dlouho. A já jsem rovněž toho názoru, že zahraniční politika se nesmí srovnávat například se zemědělskou politikou. Samozřejmě, že máme určité možnosti Eh, ověřit, jestli je eh, pšeničné pole tak eh, rozsáhlé, jak bylo stanoveno, takže mezi tím máme různé satelitní možnosti, jak to sledovat, můžeme to ověřit. Ale v oblasti zahraniční politiky v Iráku, anebo v Sudánu, anebo v jiných regionech, když pomáháme například v případech nouze, krizovou pomoc, nemůžeme i hned spočítat míru té pomoci, tak jak je to možné v ostatních eh, oblastech. A právě proto by v rozpočtu pro oblast zahraničních věcí mělo dojít k určité flexibilizaci a měli bychom se na ní shodnout. To, co řekl kolega Salafranka, s tím rovněž souhlasím. Myslím, že za určitých okolností musíme dojít k určitému, k té dohodě FAFA a musíme tuto dohodu při nejbližší příležitosti přepracovat, abychom se vyhnuli obtížím v této oblasti. Tím my myslím samozřejmě Evropskou komisi. To není úlohou Evropského parlamentu. Dobře, tím se dostáváme k závěru naší eh, diskuse. 9. února je termín eh, k předložení dalších pozměňovacích návrhů, potom 16. března eh, o tom bude hlas, eh, jednat rozpočtový výbor a potom na plenární zasedání v Dobnu o tom budeme hlasovat. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na programu, který se týká zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Jedná se o změnu nařízení e, číslo 1934 lomeno 2006. Teď dovolte, abych dal slovo e, kolegyni Lochbillerové, e, která nám řekne něco o této zprávě. Děkuji, děkuji pane předsedo. V tom minulém parlamentu AFED se obrátil na komisi s požadavkem, aby vytvořil nový instrument, který nespadá přímo pod rozvojový instrument. A FED kromě toho také navrhl, aby existující průmyslové, instrument průmyslové země byl transformován eh, na nástroj pro spolupráci se třetími zeměmi eh, v rámci rozvoje pomoci. Takže eh, máme jakýsi revidovaný text tohoto instrumentu. A myslím si, že to by se mělo také dostat do názvu tohoto eh, instrumentu, proto bychom chtěli navrhnout změnu. Měli bychom tomu říkat finanční instrument pro financování eh, eh, takových projektů, které nespadají pod ODA v Americe, na Střední východu a dále. Potom by tedy ta zkrátka byla AMAS. Myslím si, že Eh, dobré, když máme eh, správnou zkratku pro naše diskuse. Komise potom eh, zaslala to nařízení vedoucímu výboru, což byl výbor, který má na starosti ten původní dosie IT. A tento nový instrument eh, by se neměl zabývat pouze korekcemi toho původního instrumentu, ale měl by v současné době se stal také instrumentem zahraniční politiky pro vztahy mezi Evropskou unii a třetími zeměmi Asie, Latinské Ameriky a Středního východu. V tom novém návrhu komise rozšířila tedy rozsah geografický, ta eh, těch původních 17 zemí, ICA na další e, země, které, pod které spadá e, nařízení DCI a navýšila dvakrát e, částku ze 172 milionů na 348 milionů euro na období 2010 až 2013. Po Lisabonské smlouvě, poté co vstoupila v platnost, právní základ pro tento nový instrument musel být dále modifikován. Měli jsme několik konzultací, které se týkaly právního základu a navrhli jsme pozměňovací návrh 1 na základě toho, co nám doporučila právní služba. Tento pozměňovací návrh 1 teď tedy zní takto e, s ohledem na e, smlouvu a tak dále a hlavně eh, s ohledem na články 210, 216 <coughs> a 209 odstavec 1. Co se týče komitologie, rámec Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva, rozvojovou spolupráci a její instrument a instrument pro stabilitu. A výbor pro rozvojovou, rozvoj a výbor AFET Eh, se zabývají strategickým textem, který eh, obsahuje některé indikativní programy podle článku 290. Očekáváme, že <coughs> komit, výbor INTEM eh, bude k tomu přistupovat stejně. Což parlamentu dá pravomocem zúčastňovat se také při návrhu těch víceletých programů. Toto stanovisko ehm, zastává také parlamentní právní služba, ale druhé dvě instituce, to znamená jejich právní služby, s nimi nesouhlasí. Ty pozměňovací návrhy ehm, týkající se delegovaných aktů, tedy jsou i nadále vystaveny pokračující diskusy. Musím říct, že všechny tyto pozměňovací návrhy je třeba proto považovat za předběžné, to znamená ty návrhy, které se týkají těch delegovaných aktů. Charakteristika tohoto instrumentu eh, se mění tak, aby skutečně jsme mohli podporovat eh, eh, zahraničně politické instrumenty tam, kde většina spolupracujících partnerů působí v rozvojových zemích. Změněný instrument by teď měl také obsahovat sociální, kulturní a akademickou spolupráci. Rozbavé země teď budou zastupovat většinu eh, těchto takzvaných partnerských států, eh, zatímco ten seznam těch eh, průmyslových zemí v současné době představuje méně než jednu třetinu. Toto je priorita, která by se měla dostat do textu. Kromě toho je velice důležité rozlišovat mezi DCI, který financuje oficiální eh, rozvoj pomoc a ten eh, nový instrument AMAS by se měl zabývat spoluprací, která je ve vzájemném zájmu a která nespadá pod ODA. Ve pozměňovacím návrhu 7 hovoříme potom o tom, jaký bude cíl této spolupráce. Měl by nás dosáhnout e, následující e, cíle. Měl by posílit dialog se všemi těmito zeměmi prostřednictvím dialogu a výměnou informací. Měl by e, podporovat společné vědecké vzdělávací kulturní aktivity Dále by měl propagovat eh, spravedlivý obchodní, spravedlivé obchodní styky, eh, tak jak odpovídají eh, cílům tisíciletí. Mělo by docházet k výměně názorů se všemi partnerskými organizacemi. Dále bychom měli podpořit řešení eh, multilaterálních eh, problémů, jako je klimatická změna, bezpečnost, mír a využívání udržitelných technologií. Měli bychom také použít všechno toho, co podporuje demokracii, lidská práva, základní svobody, právní stát, spravedlivý sociálně a ekonomický eh, rozvoj a rovnost, rovno, včetně práva menšin. nakonec potom, co se týče té finanční stránky, jak jsem řekla na začátku, komise přidala 176 eh, milionů euro pro nové země, kromě těch 172 milionů euro, které předtím byly, předpokl- které byly předpokládány, že budou použity. Chtěli bychom zdůraznit, že Možná tento, tuto částku peněz bychom měli vnímat trošičku více úměrně k těm zemím, ke kterých se týká, proto doporučujeme, aby 40, z těch 448 milionů dvě třetiny, které mají být určeny eh, k zemím, které jsou v příloze 2, eh, to znamená ty rozvojové země, a jedna třetina by měla být určena zemím, které jsou uvedeny v anexu 1, eh, to znamená ty země s vysokými příjmy. <clears throat> Kromě toho bych chtěla také zdůraznit, eh, že eh, souhlasím s tím, co říkají zpravodavé z INT a z DV, jinými slovy, že by nemělo docházet k žádnému transferu financí z DCI. A také navrhujeme v našem pozdravním návrhu, že bychom měli se pokusit získat další finanční um, prostředky eh, z marží a také z finančního eh, rámce anebo ze všech dalších zdrojů, které jsou k dispozici, eh, jako je například nástroj flexibility. Bini. Mm, l'onorevole Galler je stato... Pan poslanec Galler byl zpravodajem v minulém legislativním období o financování rozvoje a je tedy povolaný pro to, aby se vyjádřil. Má slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Od včerejška máme k dispozici návrh zprávy. Já ho ještě ověřuji, takže nemohu eh, provést nějaké závěrečné hodnocení, ale myslím si, že spolupráce výboru pro zahraniční obchod a našeho výboru a INTY eh, ta má ještě určité mezery. Takže to zpravodaji práci neusnadňuje cíl návrhu komise, o tom, už bylo hovo- eh, o tom už jsme hovořili a jde o to uzavřít určitý, určitou mezeru v právním rámci tohoto nástroje. Jde nám o to, abychom vyvinuli silný finanční instrument, nástroj, a dosud je možné čerpat pouze prostředky z oficiální rozvojové pomoci. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy se změnil právní základ, ale mezi námi se vytvořil široký konsenzus tímto směrem. Proto děkuji zpravodajce za podporu tohoto kompromisu týkajícího se právního základu. Na základě rozšířené geografické působnosti, o tom jsme hovořili, co se týče těch finančních prostředků, je nutné navýšení prostředků a počítá se s ním také. A celková částa bude 167 milionů eur. Toho navýšení komisie plánuje a já to podporuji, podporuji eh, navýšit prostředky DCI 108,8 miliony. Já jsem toho názoru, že prostředky by měly plnit svůj účel a z toho důvodu by měly být také přeneseny. Co se týče komitologie, náš výbor s pravodajům a stínovým spravodajům těm různým finančním nástrojům, stabilita, lidská práze, eh, rozvojové, rozvojová pomoc a tak dále, udělil mandát, aby zahájili vyjednávání s komisí a s radou. A to vše proto, aby se vliv parlamentu na rozhodování v rámci komitologie zvýšil v oblasti zahraniční pomoci. Dnes bych jen rád upozornil, že tyto osoby eh, musí být opravdu zapojeny do práce. Dosud tomu tak totiž podle mých informací není. A pak jsem si v textu všiml ještě jedné maličkosti, a sice, že ten nástroj eh, se bude uplatňovat také na Blízkém východě eh, byly tam použity určité zkratky a v současné době se tam tedy vyskytuje amas. V některých <laughs> jazycích se nevyslovuje H. A proto amas a hamas zní v některých jazycích eh, stejně. Proto bych možná navrhla, abychom změnili pořadí písmenek, abychom tam neměli amas jako nástroj pro spolupráci s Blízkým východem, protože by to mohlo znít jako Hamas. Mohli bychom to nazvat Maas nebo Sama, ale ne Amas, podle mého názoru. Děkuji. Interessante questa notazione. Byla zajímavá poznámka. Co se týče této zkratky, to se mi líbí. Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Nad rámec polemiky o zkratkách kterou zde zahájil kolega, chci říci, že jsme dokument dostali před několika chvilkami. Já jsem to zběžně prošel a byl jsem překvapen, že to není v naší složce. Navíc je to dokument neúplný, není tam příloha dvě, která je zásadní. Tam je právě seznam zemí a rozdělení prostředků podle jednotlivých zemí. Takže v návrhu jsou tři zásadní body a myslím, že otázka právního základu, tam má zpravodajka pravdu, měli bychom zapojit Evropský parlament do řízení tohoto nástroje. A parlament by měl trvat na tom, abychom měli přístup k právnímu základu po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Další body. Zjistit, zda máme možnost posoudit, že navýšení prostředků je dostatečné vzhledem k tomu, že je vyšší počet zemí, které budou čerpat z této iniciativy. To platí také pro rozdělení komise. Chci se zeptat zpravodajky, co si myslí o, do, o konečné částce. Je to uspokojivá částka, je dostatečná vzhledem k potřebám, kterým bude třeba čelit. A také nevím, jaký postup vlastně převládl aby náš výbor vydal stanovisko. Je to podle článku 50. Jsme vlastně připojeni k výboru pro mezinárodní rozvoj. Vzhledem k charakteru tohoto nástroje výbor AFET by se měl na tom podílet, protože my bychom zde měli být aktivnější vzhledem k charakteru tohoto nástroje. Měli bychom být beze zbytku připojeni k dalším výborům. Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj vnější politiky. Prosím, děkuji. Na to mohu hned odpovědět na vaši otázku, pane Salafranko. S právní službou jsme uvažovali o využití článku 50 Tudíž se musíme zabývat touto otázkou s dalšími výbory. A nyní vystoupí komise. Pan Miller. Uh, thank you, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Podobně jako někteří poslanci, i komise obdržela tento návrh teprve včera a v té doby se mu věnujeme ale teď eh, nemám možnost se vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům, pouze bych chtěla říct dvě eh, obecné věci. Za prvé to, co, týka, to, co se týká eh, harmonogramu a dále k otázce komitologie. Obecně Eh, jak řekl pan Galer, účelem tohoto návrhu je přemostit určitou mezeru v legislativě, co tím eh, myslíme. Existuje celá řada projektů, které bychom eh, byli rádi, kdyby byly financovány ale nemůžeme je financovat na základě DCI, proto je potřeba, abychom měli určitou právní, určitý právní základ pro to, abychom tyto věci mohli financovat. Jsou to věci, které jsou v zájmu eh, Evropské unie. Ty peníze tedy jsou v rozpočtu a teď musíme přijmout eh, tento návrh, co nejdříve to bude možné, tak abychom eh, mohli určovat tyto finanční prostředky. Komise si dělá určité obavy, co se týče vlastního harmonogramu, ale hm, vítáme to, co nám bylo teď předloženo. Doufáme, že to bude znamenat urychlení práce tady ve výboru AFET. Chtěl bych vás ujistit, že komise je připravena vám pomoci jakýmkoliv způsobem eh, dobrat se stanoviska k této věci. Doufám, že během příštího eh, týdne se budeme moci eh, sejít s paní Lochbillerovou a pokusit se najít nějaké společné stanovisko. K té otázce komitologie k tomu jsme již vyjádřili své stanovisko, to je k dispozici tomuto výboru. Myslím si, že eh, Rada by v rámci tripartitních rozhovorů měla také eh, předložit své stanovisko. A tyto tripartitní rozhovory se v současné době právě organizují, eh, čili doufám, že budeme mít názory všech tří institucí. K této otázce je Eh, to otázka různých eh, právních eh, názorů. Díváme se různě na interpretaci smlouvy, ale chtěl bych říci, že komise opravdu udělá všechno pro to, abychom řešení tohoto problému nalezli a určitě uděláme všechno pro to, aby toto řešení bylo skutečně nalezeno a uděláme také všechno pro to, abychom umožnili schodu mezi parlamentem a radou. Čili jsme připraveni aktivně se zúčastnit těchto tripartitních rozhovorů. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie, doktor Miller. Děkuji, pane Millere. Končím rozpravu. Sdělení, pokud je o harmonogram 10. února v 18 hodin lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Hlasování ve výboru AFET 16. března. Uděláme si malou přestávku na 6 minut. Paní Lochbiller, také využijeme ještě právě pro to, abyste se mohla vyjádřit. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že těch šest minut vůbec nevyužijeme. Ještě jsem se chtěla omluvit za to, že to vše se objevilo tak krátkodobě a pane Salafranko, vy jste na to poukazoval také, že nám chybí ty přílohy. Ale já samozřejmě jsem ochotna diskutovat o vašich připomínkách k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Pane Salafranko, ptal jste se na tom, eh, jak se dívám na to přidělování prostředků. Samozřejmě je to první krok a komise Eh, myslela, že se to bude posuzovat půl na půl. A náš názor je dvě třetiny k jedné třetině, ale jsme velmi otevření k návrhům komise. A čekáme na upřesnění od komise. A co se týče připomínek pana Galera, dokud vím, tak zapojení do trilogu eh, se uskuteční začátkem února a já se pokusím, aby byly stínoví zpravodajové také pozváni. E, k tomu návrhu, k té zkratce, ten ráda přijímám. Jen chci poukázat na to, že Blízký východ do toho nástroje není zahrnut, ale pokud máte nějaké inovativní návrhy týkající se té zkratky, e, budu vám velmi vděčná. A co se týče komise, můžeme se setkat příští týden. Jistě je také v zájmu výboru INTA, abychom se drželi našeho časového harmonogramu. Rozumím tomu, že diskuze o těch delegated acts bude potřebovat více času, ale mohlo by tomu být tak, že dojde k hlasování v AFETu 23. února. Děkuji. Dobrá, Věřím, že to tak proběhne. Máme tedy ještě pět minut. A ve čtvrt na dvanáct věříme, že pan Del Moral bude přítomen a to bude poslední bod dnešního dopoledne.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto all'ordine del giorno. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní se můžeme věnovat poslednímu bodu pořadu jednání pro dnešní dopoledne, a sice výměně názorů s komisí. Komise je zastupována příslušným eh, ředitelem pro jižní partnerství. Přítomen je pan Tomas Duple de Moral a vyjádří se ke stanovisku Komise pro oblast Středomoří na období 2011 až 2013. Na pořadu jednání dnes máme dvě výměny názorů týkající se Evropského nástroje sousedství a partnerství. První se týká Středomoří, tomu se budeme věnovat nyní. A Potom nás čeká ještě východní partnerství, o tom budeme hovořit dnes odpoledne. Myslím, že je důležité popsat rámcové podmínky. Udělám tedy několik úvodních poznámek. Nejde zde dnes jen o politické priority. Politika sousedství je, jak všichni víme, odkázána na program finanční podpory. Nástroj sousedství je současně typický úzkým dialogem, konzultacemi mezi komisí a příjemci, kteří požívají tyto prostředky. Od roku 2007, když byl poprvé použit tento nástroj, má náš výbor právo kontrolovat čerpání těch prostředků a předepisovat, jak by tyto prostředky měly být vynakládány. Myslím tím prostředky, které jsou k dispozici právě pro tyto země pro středomoří. To je typickou úlohou legislativních orgánů. My jsme volenými zástupci lidu. Nyní nám jde o strategické směřování v dalších třech letech. Chceme nyní vyslechnout vás a slyšet vaše stanovisko. Z toho důvodu zde máme zastoupenou komisi dispozici máte různé zhrnující zprávy, krátké analýzy odborníků, které nám možná pomohou v další diskuzi. Sekretariát vám tyto dokumenty poskytnul. Máte je před sebou. Tolik tady moje poznámky a nyní pos- uděluji slovo panu Tomasi Duble de Moral by udělal úvodní poznámky a potom se dostanou ke slovu další kolegyně a kolegové, kteří se mohou ptát na nástroj ODA a tak dále. Děkuji vám, že jste se dostavil. Děkuji, pane předsedo. A e, děkuji také sekretariátu za to, že zorganizovali e, toto setkání tak e, rychle a že se vám podařilo zanalizovat obrovské množství strategií a také indikativních programů. Jsem také velice rád, že zde mohu mít, být při této výměně názorů a informací o dosažených výsledcích a příslušných dokumentů, jak jste řekl. Velice se těším na tento otevřený dialog, který eh, povedeme s parlamentem. Myslím si, že nemusím eh, zde hovořit o tom, proč Středomoří je velice důležité pro Evropskou unii. Jednak je to oblast, která nám dává obrovské příležitosti, ale Eh, je to také oblast, která je velice důležitá pro stabilitu, pro mír, pro stabilitu. Je to důležitý oblast také z hlediska eh, energetických zásob, eh, situace na Středním východu a tak dále. Jedná se o region, kde Evropská unie už je dlouho přítomná, velice se tady angažujeme, snažíme se prosazovat evropské hodnoty. A naše e, politika e, sousedství se e, stala těm hlavní politikou v této oblasti. Víte, že je celá řada zemí, Libie, Syrie a Alžírsko, které stále nejsou úplně integrovány do tohoto programu. Již jsme zahájili implementaci nového programu v Libanonu a v Egyptě. Kromě toho jsme také zahájili daleko hlubší dialog s celou řadou partnerů, eh, kteří se přímo účastní této eh, politiky sousedství a partnerství. Jak víte, politická situace ve většině zemí tohoto regionu i nadále je stabilní, i když jsou zde určité výjimky, eh, což jsou věci, které následovaly po konfliktu v Gaze. V mnoha z těchto zemích došlo k volbám, které ale neznamenaly žádnou změnu vládnou, vlády. Pokračuje i nadále politická a ekonomická, ekonomický vývoj, což ale neplatí celé jistě o demokratizaci. Myslím si, že otázky týkající se lidských práv a zprávy a řízení věcí, tak tady byl pokrok poměrně omezený. Navzdory tomu však se pokoušíme i nadále tyto věci změnit a intenzifikovat politický dialog. Například se nám podařilo eh, vyslat eh, pozorovací eh, misi do Libanonu na volby. Kromě toho máme také struktury, v rámci kterých se můžeme bavit o demokratizaci lidských právech v takových zemích jako Jordánsko, Maroko, Egypt. A Také v Tunisku jsme se rozhodli i takovou strukturu zahájit. Myslím si, že díky podpoře Evropské unie takové země jako Libanon nebo Tunisko budou mít možnost přístupu k podpoře boje proti korupci a pro zlepšení řízení a zprávy finančních zdrojů. To všechno by mělo přispět také ekonomické liberalizace a politické stability. Domníváme se, že dialog ve všech těchto oblastech spolupráce ehm, podobně jako podpora, kterou poskytujeme formou konkrétních instrumentů, eh, přináší první plody. Eh, například eh, v Maroku a v Egyptu. To jsou země, které jsou součástí twinningových operací. Například Egypt má více než 30 takovýchto twinningových projektů. Evropská unie zůstává eh, hlavním obchodním partnerem a také investorem. Eh, eh, export z takových zemí jako Jordánsko, Egypt nebo Libanon se zvyšuje o více než 10 každý rok. Ve srovnání s rokem 20, se, se zvyšuje oproti roku 2008 je, ještě existuje s Tuniskem volná celní zóna a zvýšily se také obchodní vztahy v oblasti zemědělské produkce a také v oblasti služeb. Uzavření eh, smlouvy o eh, liberalizaci obchodu eh, bude znamenat další krok k další modernizaci což také bude znamenat, že venkovské oblasti budou mít větší možnost pracovních příležitostí a finanční podpory, což je věc velice důležitá a také v zájmu Evropské unie. Naši ehm, eh, jižní sousedé nebyly ovlivněny eh, hospodářskou krizí nebo finanční krizí, protože eh, tam existují méně vyvinuté finanční systémy. Nicméně recese v Evropě měla dopad, což vedlo ke snížení obchodní výměn, ke snížení turistiky a ke snížení investic. Mnoho zemí v tomto regionu také požádalo o posílení vztahu s Evropskou unii, protože to vnímají jako možnost dalšího ekonomického, další ekonomické modernizace a možnosti vypořádat se s největšími problémy. V roce 2008 eh, v říjnu eh, v Maroku eh, jsme také uzavřeli bilaterální dohodu. Myslím, že bych v této souvislosti měl zdůraznit například vytvoření Eh, společné eh, parlamentní eh, komise, která byla nedávno schválena Evropským parlamentem, také Radou Evropy a sociálním a hospodářským výborem. Posílili jsme dialog v rámci politiky sousedství. Většina z těchto zemí by chtěla dále posunout vztahy s Evropskou unii. Určitě to platí o Tunisku. Asociační eh, dohody se Sýrií eh, byly reaktivovány eh, a Evropská unie se rozhodla uzavřít tuto dohodu. Syrie, nás teď požádala, aby měla ještě další čas k tomu, aby si ty věci rozmyslela, ale v roce 2010 by potenciálně měly k podpisu, k podpisu této dohody, což by znamenalo další posílení našich partnerských vztahů. Co se týče vztahu s Liby, tam také pokračuje dialog. S, co se týče Alžír, tam máme určitou cestovní mapu, která doufám, že bude dále stimulovat naše vztahy. Eh, já příští týden osobně budu v Alžírsku, kde se pokusím tyto věci dále postrčit. Rozvoj multilaterální eh, Eh, aspektu eh, naší spolupráce se Středozemím eh, také byl dále stimulován tím, že došlo ke zlepšení politického dialogu a to formou summit, Eh, snažíme se eh, v současné době mít sekretariat, který by se eh, koncentroval na konkrétní projekty, tak aby občané v tomto regionu byli skutečně svědky konkrétních plodů této spolupráce. Od setkání v Paříži a v Marseille, ke kterým došlo v loňském roce, jsme zaznamenali pokrok při zřizování tohoto sekretariátu, který by měl mít sídlo v Barceloně. Eh, v současné době se také zabýváme otázkami prioritních projektů. Jak víte, došlo k určitému zastavení eh, tohoto eh, pokroku, hlavně kvůli konfliktu, ke kterému došlo v Gaze v prosinci 2000. Tak jak jsme teď svědky těchto nejrůznějších vývojů, myslím si, že je potřeba tomu přizpůsobit i naše Ehm, ambice, ale každopádně můžeme hovořit o tom, že ten, toto partnerství a tato spolupráce má svou má své opodstatnění. Ehm, jsme v současné době daleko lépe reagovat na situaci tak, jak se vyvíjí um, ehm, eh, podívali jsme se také na situaci zemí, u kterých nemáme žádné programy ani dokumenty, což jsou palestinské, eh, palestinská území a Libie. Co se týče Libie, eh, tak tam pokrok ve směru k, k rámcové dohodě nám umožnil udělat multi um, několik, několika roční finanční výhled Co se eh, eh, týče vlastní eh, politiky, sousedství to nám umožňuje komplexním způsobem přistupovat k celé řadě problémů, které v současné době existují ve Středomeří a umožní nám tak reagovat na nový vývoj, ke kterému dochází v této oblasti s cílem posílení našich cílů a vytváření nových prioritních oblastí. Doufáme, že budeme mít také větší zdroje k dispozici na ty programy. By Eh, by měl narůst asi od 860 milionů téměř na 1 miliardu v roce 2013. Eh, k tomu musíme ještě eh, přidat podporu v prostřednictvím nejrůznějších programů, jako například TAEX nebo Tempus. To všechno by mělo vyslat jasný signál těmto zemím v tom smyslu, že Evropská unie stojí o tuto spolupráci a i nadále je připravena podporovat tyto země a je ochotná jim uvolnit další zdroje. Celkem můžeme říci, že se nám podařilo dosáhnout určité rovnováhy při přidělování finančních příspěvků těmto zemím. Maroko má eh, nejvíc těchto finančních prostředků eh, což eh, se projevuje také velkým pokrokem, ke kterému došlo v této zemi. Na druhém místě potom Egypt. Jordánsko dostalo také poměrně hodně eh, finančních eh, prostředků na hlavu, což ukazuje, že skutečně Jordánsko eh, je v centru zájmu další rozvoje spolupráce. Vy jste hovořil o těch konzultacích. Skutečně komise přistupuje k těmto eh, indikativním programům eh, jako jeden z účastníků a snažíme se to posílit právě formou těchto konzultací. Jak eh, místní zainteresované strany, tak nadnárodní strany jsou součástí těchto konzultací. Také jsme pozvali zástupce občanských společností, aby se vyjádřili k těmto programům, které navrhuje komise, kdykoliv je to možné, protože, jak víte, existují určité, eh, určité omezení, ale přesto lidé, kteří mají v komisi na starost jednotlivé země, již zorganizuje celou řadu eh, setkání, eh, osobních setkání, kde se hovoří o těch možných oblastech, kde bychom dále mohli spolupracovat. Viděli jsme, že, dochází k obro- že, že se vyvíjí zájem o, o tyto věci. Členské státy Evropské unie, kromě toho se e, zúčastňují těchto věcí i také prostřednictví Brusel, Možná, že bych vám měl říct několik slov o výsledcích, kterých jsme dosáhli. Panu jsme navrhli rozvoj sektoru vodohospodářství, dopravy a životního prostředí v Jordánsku. Chceme zvýšit podporu obnovitelným zdrojům energie a zvýšit efektivitu v energetice. Chceme také podporovat reformu zprávy veřejných financí a rozvoj soukromého sektoru v Egyptu budeme podporovat dlouhodobé výhledy v, rozšíření podpory v oblasti klimatických změn a v oblasti pevného odpadu. V případu Izraele budeme věnovat roční rozpočet na priority podle ročního plánu, zejména pokud jde o institucionální spolupráci a twinning. V Maroku po dohodě o statutu jsme zdůraznili posílení institucionální kapacity a úpravu na normy Evropské unie. V Alžírsku a Tunisku se soustředíme na ekonomickou modernizaci se zvláštním důrazem na udržitelný rozvoj, životní prostředí a klima a také na rozvoj venkova zemědělství. Abychom mohli řešit finanční krizi, komise navrhuje případ od případu mobilizaci makrofinanční podpory ale naštěstí to zatím nebylo potřeba u našich partnerů ze Středomoří. Budeme podporovat investice, které budou stimulovat ekonomickou obnovu, zejména skrze nástroj sousedství, který se značně navýšil pro období 2011, 2013 na 400 milionů euro. Budeme zaručovat půjčky a také budeme obnovovat růst a strop bude moci být navýšen po vyhodnocení mandátu. Konečně pro regionální spolupráce komise vyhlásila další příspěvek 70 milionů v červenci 2009 pro období 2009-2010 pro financování prioritních oblastí, eh, jako jsou námořní dálnice a opatření v oblasti životního prostředí. A některé programové dokumenty budou také v tomto smyslu předloženy. Bylo mi sděleno od tlumočníku, že čtete poněkud rychle. Bylo by možné zpomalit vaše tempo, usnadnilo by to naši práci. Omlouvám se, nechtěl jsem eh, zabrat příliš mnoho času, ale chci říci, že pokud jde o regionální spolupráci, kromě těch eh, dalších 70 milionů přislíbených eh, v červenci 2009 budeme mít eh, nástroj programování pro tuto oblast, který bude předmětem tedy přeskumu. Věřím, že se mi podařilo načrtnout vývoj našich vztahů s našimi partnery ve Středomoří. Vynasnažil jsem se to učinit asi příliš rychle, ale chci hovořit také o výzvách, kterým čelí a jak eh, plánujeme naši pomoc. Chci vám poděkovat za pozornost a jak už jsem řekl na začátku, jsem připraven o těchto otázkách s vámi vést dialog. Děkuji vám. A nyní zahájíme rozpravu. Slovo má paní Flotra. Děkuji, pane předsedo. Evropská politika sousedství ve Středomoří zapadá do celkového rámce, který vychází z barcelonského procesu. A domnívám se, že potíž, před kterou dnes stojíme, je doprovázet tento proces. O němž dobře víme, že se konkretizuje žádostmi o pokročilý statut, o posílený politický dialog a Mohli bychom to konkretizovat na úrovni politiky sousedství tím, co jsou v politice rozšíření koraňská kritéria, to je potřebujeme určité, určitá kritéria, která budou neměná, která budou konstantní a která budou známa zemím, se kterými jednáme a kde financujeme určitou řadu programů. A tyto cíle bychom neměli nikdy opouštět z jednoduchého důvodu. Já jsem přesvědčená, je to také výslovně uvedeno v řadě hodnotících dokumentů, které jste nám poskytli. Myslíme si, že ekonomické, finančně obchodní části nemohou jít ku předu, pokud nezávislost justice například také není posílena, pokud boj proti korupci není v jádru našich programů. Takže samozřejmě potřebujeme pružnost, jedna země se liší od země sousední, vládní tým eh, projevuje větší míru vůle a podobně. Takže pružnost pro jednotlivé země, ale u naší strategie ve Středomoří potřebujeme jasná kritéria. A nemyslím si, že u, že u žádné z těchto zemí bychom neměli uh, tedy měli, mohli si dovolit vypustit boj proti korupci, základní svobody, právní stát, lepší veřejná zpráva. To vše by mělo být jádrem naší snahy. A současně víme, že všechny tyto země se mobilizují, my je mobilizujeme pro boj proti nelegální migraci, my po nich žádáme, aby se tím zabývali. Domnívám se tedy, že ve všech plánech bychom měli věnovat zvláštní pozornost této otázce. Žádná z těchto zemí nemá efektivní asilové právo. Vlastně všechny tyto země kriminalizují opuštění území, přičemž se jedná o univerzální lidské právo, přičemž všechny tyto země činí trestným činem opuštění vlastního území. Je třeba eh, systematicky usilovat o něco, co je vysačkou vztahu Evropské unie se Středomořím. Uvedu příklad Tuniska. O tom jsme mluvili minulý týden a tím skončím. Protože vy provádíte analýzu, která není špatná. Říkáte, pokud základy nezávislé justice jsou upraveny v ústavě, jak nejvyšší rada soudnictví, tak veřejná žloba je pod kontrolou exekutivní moci. Když si čteme tuto analýzu, která je jádrem klíčového projektu spolupráce, s Tuniskem, tedy modernizace justice, tak vidíme, že pokud je o indikativní program pro budoucí leta, se musíme opírat o cíl nezávislosti justice v Tunisku. A já vás chci všechny vyzvat, abyste si přečetli tento národní indikativní program a uvidíte, že tam vůbec nic není na toto téma. Dokonce kritéria pro hodnocení justice naprosto odhlížejí od úplné závislosti eh, tuniského soudnictví na prezidentovi a na straně, která je u moci. Tedy můžeme si klást otázku, proč posilovat logistiku justice, což předpokládá indikativní program, přičemž nezávislost není ani uvedena jako cíl. Takže tady máme přece jen určitou nekonzistentnost, my bychom se měli snažit průřezově o konzistentnost v celém Sedomoří, ale mezi jednotými zeměmi nastávají tyto nekonzistentnosti, které nejsou přijatelné. Řeknete mi, ano, oni o tom nechtějí ani slyšet a pokud zmíníme nezávislost justice, tak nás vyženou. Ale z toho musíme vyčerpat eh, politické důsledky. Pokročilý statut, ano, to znamená posílenou spolupráci, ano, to znamená dohodu na zásadách naší spolupráce se Středomořím. mořím a to se neděje minimálně v této zemi. Mám další příklady, ale nechci hovořit příliš dlouho. Máme tu další příklady. Myslím, že kolegové zmíní Izrael a další země. To jsou samozřejmě země, kde situace není z, naš, z hlediska našich cílů uspokojivá, tak jak byly tady s těmito zeměmi vyjednány. Pan Brepols. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda položila komisi několik otázek týkajících se Sýrii. Víte, že podpis asociační dohody mezi Evropskou unii a Sýrií nás ještě čeká. I když je nutné přijetí této dohody proto, aby bylo možné dosáhnout plnohodnotného statutu, eh, statusu v oblasti eh, politiky sousedství. Před tím národním programem pro roky 2011 až 2013 musíme jasněji popsat cíle, priority a také další priority. Těm by se možná komise mohla věnovat blíže. A jak eh, komise postupuje v oblasti Syrie? Máte nějakou strategii? Máte nějaký konkrétní plán a potom nějaký záložní plán v případě, že Syrie nepopíš, nepodepíše, že nebude podepsána ta asociační dohoda. Dále bych ráda navázala na to, co řekla kolegyně Flotve týkající se justiční reformy a nezávislosti soudců. Národní program pro Syrii se musí tomuto tématu věnovat za to je zodpovědná komise. A na závěr ještě něco k posílené roli střední třídy. V novém syrském programu je o tom zmínka. Ale zodpovědnost je přenechávána syrské nadaci pro rozvoj, který stojí pod dozorem ministra, ministerstva pro zaměstnanost. Neměli bychom zde zohlednit dimenzi lidských práv ku prospěchu občanské společnosti, alespoň co se týče hospodářských a sociálních práv. parola Slovo má pan Meyer. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád reagoval na to, co řekla paní Flotre. Je pravda, že Evropská unie má v zahraniční politice vždy jednu podmínku, a sice, že sousední země musí dodržovat lidská práva. A máme také doložku ve článku 12, a sice, že bude přidělována pomoc za té podmínky, že budou dodržována lidská práva. Ale myslím si, že je to celé naprosto nepodstatné ze strany Evropské unie. V oblasti Středomoří se dodržování těchto ustanovení například v Izraeli nebo v Maroku vůbec nevyžaduje. A e, španělské předsednictví přidělilo Maroku statut pokročilého státu, ale nestojí zde nic o systematickém útlaku obyvatelstva západní Sahary. Jde nám zde například o dodržování lidských práv. Konkrétně měli jsme v Maroku misi Spojených národů a zjistilo se, že obyvatele západní Sahary jsou utiskováni více než kde jinde. A v té zprávě o tom nic nestojí. Znamená to tedy, že Evropské komisi Evropské unii je naprosto jedno, jestli státy jako je Maroko nebo Izrael systematicky, například eh, v Izraeli v pásmu Gazy, těmi operacemi, které byly odsouzeny OSN, či jsou tam neustále porušována lidská práva. Komisi je tady jedno, jestli se dodržuje tahle ta podmínka. Myslím, že bychom se této teorii a těm podmínkám měli věnovat. A z toho nástroje sousedství bychom měli udělat určitý nátlakový nástroj. Měli bychom mít určité požadavky a pokud bude překročena ta takzvaná červená linie, například Izraelem, měli bychom zakročit. Izrael podepsala dohodu, ve které se hovoří o řešení dvou států, o vytvoření samostatného státu, ale tuto podmínku Izrael nesplnil. a Evropské unii je to doslova jedno. Myslím, že naše jednání neodpovídá cílům politiky sousedství. Izrael systematicky nedodržuje požadavky. A tímto způsobem nemůžeme pokračovat. A to stejné platí pro Maroko. Rada bezpečnosti Spojených národů chce provést proces dekolonizace, ale ten stále ještě není ukončen a vůbec vlastně není prováděn. Členské státy Evropské unie, které byly koloniálními mocemi, by teď měli při nejmenším mít dostatek upřímnosti, proto aby požadovali po Maroku, aby provádělo dekolonizaci. Ale myslím, že to se Maroku všechno promíjí. A komise, když poskytuje Maroku finanční prostředky, hovoří o zdvojnásobení finančních prostředků v souvislosti s programy, které posilují institucionalizaci, rozdělení moci a tak dále. Ale komise také říká, že není možné ty finanční prostředky vůbec kontrolovat, protože vše kontroluje král a tím pádem nemáme žádný dohled. Instituce tím pádem vydávají více peněz na tuto pomoc než na boj proti chudobě. Kam ty peníze vlastně směřují? Myslím, že komisi je všechno jedno. Naprosto všechno jedno, co se týče politiky sousedství. Je naprosto lhostejná k tomu, jestli ten určitý stát porušuje lidská práva anebo ne, jestli porušuje dohody s OSN, jestli dochází k válečným zločinům a tak dále. To vše je komisi jedno. Dále se hovoří o tom, že musíme s Izraelem podepsat tuto dohodu. Ale myslím, že se tím musíme zabývat a vše uvádět do praxe. Děkuji a nyní dáme slovo komisi, aby zareagovala a abychom měli ještě prostor v naší diskusi, aby ten dialog byl efektivnější. Prosím, pane doktore. Děkuji, pane předsedo. Lze vždy diskutovat o posouzení, jaký nástroj je nejefektivnější pro dosažení politických cílů. Ale nemyslím si, že je možné říci, že nemáme politické cíle. Cíl evropské politiky sousedství je dosáhnout procesu konvergence ve všech oblastech, které tyto země přiblíží Evropské unii, zejména pokud je o blaho jejich občanů. A touto cestou se snažíme využít osvědčené metody, které jsme využívali v procesu rozšíření. Proces rozšíření, chcete-li, je vždy pro nás referenčním bodem i když je to snad referenční bod implicitní, protože tady schází vlastně ukládání mandatorních povinných eh, cílů, což je vlastně procesu rozšíření. Avšak je úplně jasné v našem uvažování, že se nejedná pouze o zlepšení makrofinančního řízení nebo schopnosti obchodovat s vnějším světem, ale jde o otevření společností pro jejich vlastní prospěch. A pokud se nám to daří, tak to musíme dělat eh, s přihlédnutím k tomu, co slyšíme z těchto společností, včetně toho, co nám sdělují vlády v těchto zemích. My řešíme otázky spravedlnosti a korupce. A když se podíváte na to, co chceme udělat do budoucnosti, tak uvidíte, že existují programy ve všech těchto oblastech. V oblasti modernizace justice a tak dále a tak podobně. Otázka, jsme dostatečně explicitní. Pokaždé, když se setkáme s našimi partnery, tak o tom hovoříme, o konvergenci vytváříme dialog v oblasti lidských práv a snažíme se konkrétně jednat s nimi o tom, jak dosáhnout této konvergence. A v této konvergenci tato konvergence sehrává významnou o roli v takzvaném upgradingu. A to říkáme v dialogu, když nám partnerské země předkládají projekty pro upgrading. A to se týká řady zemí, které požádali o tento proces. Pokud máme jmenovat země, tak to jsme uvedli u Tuniska, to uvádíme i v případě Syrie, kde vyjednáváme asociační dohodu, která zahrne ustanovení o lidských právech. A cílem v Syrii je, až tedy dosáhneme právního rámce pro vztahy ze Syrii, zahájíme dialog o lidských právech s touto zemí. Jaký je cíl našeho dialogu? Cílem tohoto dialogu je definovat cesty, jak podpořit proces konvergence i co se týče hodnot. Máme plán B, pokud nedojde k asociační dohodě. No, spíše bychom dali přednost tomu nemít plán B a dotáhnout do konce asociační dohodu a pomoci těm silám v Syrii, které jsou pro reformy. A to říkáme naprosto výslovně. Snažili jsme se zahrnout občanskou společnost. A když se snažíme maximálně zahrnout občanskou společnost, tak nemáme kouzelný proutek, abychom vytvořili podmínky pro rozvoj občanské společnosti. Jak víte, v řadě případů čelíme dilematu, zda podporovat organizace tím, a tak to se je vlastně definovat jako cíl represe. A nechceme tedy, nechceme hovořit konkrétně o určité zemi, ale to je problém, kterému musíme čelit. Chtěl bych říci, že neděláme nic, co by ohrozilo naše politiky a cíle, protože i když se nám nedaří vždy tedy usměrňovat určité země, a to by bylo nespravedlivé. Máme jasné cíle a snažíme se o to, abychom se podíleli na procesu společenských změn cestou reform. A myslíme si, že proces společenských změn cestou reform může být efektivní pro dosažení cílů, zejména v oblasti demokracie a lidských práv, které jsme si stanovili. Ale to neznamená, že bychom zapomínali na eh, zmínku o těchto cílech, jak v našich politikách, tak v horizontálních nástrojích, jakou je Evropská iniciativa pro lidská práva. Také to říkáme explicitně v dialogu, který vedeme s těmito zeměmi. Děkuji. Děkuji, pane doktore Del Moral. Pět vystoupení kolegů. Chci vás požádat, abyste se drželi řečnické doby tří minut. První je pan Franka. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že jsem nedostal slovo ještě před zástupcem komise, protože ve 12 hodin musím opustit sál, ale přeci jenom mám několik otázek, kterým by se mohla komise věnovat. Nejdříve tedy bych, chtěl rád, bych rád poděkoval zástupci komise, který nám podal přehled o prioritách Evropské unie v oblasti Středomoří. Je skvělé, že přednesl tyto poznámky o tom, co komise zamýšlí pro oblast Středomoří. Je to důležité pro to hodnocení v poločase. Můžeme být totiž pyšní na to, co se nám povedlo a můžeme také poděkovat komisi za to, jak spolupracovala a za všechny aktivity. Byly vypracovány různé analýzy, zprávy, které teď parlament má k dispozici a může je prověřit. Jak se komise dívá na tu odvedenou práci? Mohly by být ty analýzy zprávy ještě doplněny? Jistě, že by bylo skvělé, kdyby komise následně reagovala na to, co v této oblasti podnikl Evropský parlament. A možná, že bychom měli dospět k určitému propojení bilaterálních aktivit a k tomu jejich hodnocení, abychom neudělali chybu, protože tato oblast spadá do oblasti zahraniční politiky evropské politiky. A právě co se týče hodnot naší zahraniční politiky, všimli jsme si, že mezi jednotlivými zeměmi existují určité rozdíly, co se tedy týče uh, zohlednění těch částek. Moje další otázky se týkají následujícího. směřování pro Egypt a vše, co se týče lidských práv a politických reform, to je jen 11,1 veškeré pomoci z více než 140 milionů, které se pro tuto oblast zamýšlejí z našeho rozpočtu. Určitě proto máte vysvětlení. Vysvětlení, protože Izrael dostal jen 6 milionů. Tato skutečnost zde byla také kritizována a já se k tomu připojuji. Musíme se na všechno dívat v širším kontextu. Souhlasím s panem Majerem, už jsme dohromady sestavili, společně sestavili několik zpráv, ale myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak se uplatňuje princip demokracie v té asociační dohodě. Nemůžeme veškerou vinu zvalovat na komisi, protože často jsou zodpovědny i příslušné členské státy. Dále k tomu Libanonu. Ta zpráva je pro mě velmi důležitá a mám k tomu ještě jednu do- otázku. Pokud vstoupí v platnost doho- asociační dohoda, bude bude to znamenat změnu v rozpočtu? Bude to znamenat změnu v naší politice vůči této zemi? Pan Pejon, který je zpravodaj AFETu pro Středomoří, tři minuty, prosím. Ano, nejdříve musíme si dávat pozor na to, abychom nevedli falešnou diskusi, abychom tedy vykročili po obou nohou ekonomická spolupráce a lidská práva a demokratické požadavky. To jsou naše hodnoty a je to naše metodika a neměli bychom to karikovat. Kolega Salafranka eh, převzal argumenty Ellen Flotter. To je, je třeba, abychom používali obě nohy a ta rovnováha není dobrá. Neprosazujeme mít za to, že musíme vnucovat určitý model, jde o proces, ale v té rovnováze mezi oběma si myslíme, a tady se připojuji svým hlasem ke kolegům, že musíme dbát, abychom obnovili některé nároky, které jsou pro nás zásadní. Tím spíše, že Evropská unie a Evropský parlament velmi důrazně chtějí rozvíjet, a již zmínili, efekt aktivitu politiky sousedství zmínili. Chceme tedy rozvíjet naši spolupráci a naše vztahy s jihem. Je to pro nás zásadní. Takže se dostávám k otázce. Upřesněte, prosím, protože od roku 2007 máme novinku, máme Unii pro Středomoří a zdá se, že po veškeré snaze, která byla vynaložena, tato Unie pro Středomoří by měla vlastně překonat dětské nemoci, měla by mít financování, sekretariát a tak dále. Chci vědět, jak komise bere v úvahu tento nový fakt existence Unie pro Středomoří v rámci hodnocení v půli cesty strategického dokumentu 2007-2013. A podobně chtěl bych vědět, do jaké míry zazněly obavy jak komise chce upřednostňovat doplňkovost komplementaritu Unie pro Středomoří s novými národními indikativními programy, které připravujeme na léta 2011-2013. Jaká je vaše představa o integraci a koordinaci politiky sousedství, našich, našeho hodnocení půjcesty a Unie pro Středomoří? Grazie, eh, onorevole Pion. La... Děkuji, děkuji, pane Pione. Pan Děkuji, pane předsedo. Evropská unie byla založena na vůli již neprožít období válek. To je její velikost. A dnes, když existuje Unie pro Středomoří, je na nás, abychom navázali na tuto snahu pokračovat eh, na základě míru a stability pro naše partnery. Musíme překonat mm, smrtící situace pro národy jihu. Tři věci musí být vyřešeny. Za prvé, divoká kolonizace a porušování mezinárodního práva ze strany Izraele. Za druhé, vraždy související s terorismem. Za třetí, tisíce mrtvých eh, na jihu kteří riskují život, když se chtějí dostat na sever. Náš návrh spolupráce ve Středomoří nebude mít žádný smysl, pokud se nám nepodaří vyřešit tyto problémy. Je to naléhavé. Asociační dohody a jednání nám musí umožňovat tyto nároky přednést, abychom vyřešili tyto jevy. Co se týče konkrétně mladé falagy, Týká se to dvou otázek. Země jihu Magrebu musí nabídnout eh, výhled na kvalitní existenci pro své populace, což znamená otevřené společnosti, kde vládne demokracie, lidská práva, pluralita, eh, kultur, politických názorů, identit a náboženství. Za druhé, naše evropské migrační politiky by mě neměly vytvářet eh, osoby mimo legalitu, aby mobilita z severu platila i opačně. Jižní břeh Středomoří představuje hranici a symbolické místo takového typu vztahu severy, které chce podporovat Evropská unie. Děkuji. Děkuji, děkuji. Paní Banrab Atu, pan Ansari předseda delegace pro vztahy s země Magrebu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říct si něco o, obecné, o všeobecném kontextu, protože když se domníváme, že ten přístup komise je pozitivní, já se domnívám, že do určité míry je potřeba stále navýšit ten náš politický profil a to eh, hlavně z důvodu toho, že tato oblast má obrovskou strategickou, eh, má obrovský strategický význam. Já bych eh, zdůraznil potřebu jakési silnější akce, což by nám umožnilo najít určitou rovnováhu v této politice sousedství. Toto je moje e, poznámka. Myslím si, že v politice sousedství bychom měli e, postupovat po dvou liniích. Za prvé, zde máme jakýsi nadměrný e, optimismus, který souvisí s tím, že bilaterální dohody vlastně se týkají hlavně hospodářských otázek. Na druhé straně pak Eh, jediný referenční bod, který tady máme, je otázka lidských práv, což je věc mimo řádně důležitá. To se týká té demokratické doložky. Myslím si, že tomu se věnuje příliš velká eh, pozornost, mám pocit, někdy v těch našich diskusích Eh, jestliže dojde k porušení eh, těchto eh, práv, tak jsme připraveni zrušit diplomatické vztahy s danou zemí. Jak řekl pan Pejon, musíme se věnovat oběma stranám této věci, to znamená té ekonomické i demokratické politice, která musí být posílena v těchto zemích. Myslím si, že k tomu musí docházet jak v rámci toho obecného eh, dialogu, to znamená v rámci celého středozemí a také v těch bilaterálních vztazích. Chtěla bych se obrátit na komisi s dotazem, respektive s požadavkem, aby, si, aby toto vzala v úvahu, protože tady je určitá kontradikce mezi evropskou, evropskými akcemi a opatřeními, která dělají jednotlivé státy, protože často v těch bilaterálních jednáních Eh, existuje určité riziko, eh, že tyto akce jdou proti tomu, eh, co sleduje Evropská unie, čili jakým způsobem může komise reagovat na tento problém rovnováhy, respektive nerovnáhy mezi tím obecně evropským a tím, co vyplývá z bilaterálních dohod a vztahů. Děkuji, pane Panzari. Teď pan paní Nilsonová bude poslední. Děkuji, já bych eh, se chtěl zmínit o dodržování mezinárodního práva a naše vztahy s Izraelem. Uvedu několik konkrétních příkladů. Chci hovořit například o výstavbě a provozu tramvaje, která má spojovat východní část Jeruzalému a osady, které jsou na nelegálně okupovaných územích a zapojení francouzských firm do tohoto projektu, který běží, už to není vlastně projekt a je to ve fázi realizace. Pokud je o vodu, vodohospodářská technologie by měla být prospěšná pro Evropu, ale právo na vodu, jak to vypadá s právem na vodu? Amnesty International v říjnu vydalo zprávu, která je významná o omezení přístupu k vodě na okupovaných palestinských územích. Tedy jak to vypadá s vodou? Já už jsem tuto otázku podala písemně komisi a věřím, že dostanu odpověď. Jaká efektivní opatření kontroly existují pro to, aby zemědělské výrobky, které jsou dováženy do Evropy, nejsou výsledkem vykořišťování tedy okupovan, na okupovaných územích. Hovoříme o demokracii, o izraelské demokracii. Jaká je situace u 35 zákonů, které upřednostňují Židy a diskriminují Palestince. Jaká je situace, co se týče řady zatčení ehm, mírových aktivistů, izraelských občanů, tedy Arabů nebo Židů, kteří se setkávají každý týden v Sheikh Jara, aby protestovali proti vyhošťování obyvatel z, z východního Jeruzaléma. Konečně bych se chtěla vrátit eh, k myšlence naslouchat civilnímu obyvatelstvu. Ano, je důležité naslouchat společnosti a chci vás pozvat na přednášku, kterou pořádá, pořádají kolegové i já, kam jsme pozvali členy asociace izraelsko-palestinské bojovníci za mír jsou zde také zastoupeni a myslím, že by bylo velmi zajímavé slyšet mladou Izraelku, která sloužila v izraelské armádě a která není bojuje za mír a která říká, my čekáme od Evropy, která má historickou odpovědnost na situaci na Blízkém východě. My čekáme od Evropy, že bude plnit svou povinnost pomoci Izraeli, aby se stal Izrael skutečnou demokracií, aby dodržoval lidská práva, aby skončil apartheid. Tato mladá Izraelka eh, bojuje, aby nám sdělila své poselství a hodně očekává od Evropy právě ve věci skutečné demokracie, která bude dbát lidských práv a mezinárodního práva. Děkuji. Děkuji paní Kilnissen a nyní na závěr dostává slovo komise. Um, me... Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod řekl, že My se nedomníváme, a já eh, se pokouším na to dívat z správného úhlu, my se nedomníváme, že bychom tady trpěli nějakou nedostatečnou citlivostí k těm dilematům, která existují. Já tomu rozumím dobře a sice tomu, že navzdory potřebě realismu musíme být také eh, ambiciozní při přípravě projektu a při snaze sdílet eh, hodnoty se svými partnery. Myslím si, že <clears throat> tento bod skutečně byl eh, vzat v úvahu. A domnívám se, že to je totiž to, co je e, samotným základem všeho toho, co děláme. Možná, že na e, základě tohoto požadavku, abychom byli aktivnější e, v této oblasti, možná, že to je něco, čemu bychom skutečně měli pozornost věnovat. Jestliže ale budeme aplikovat velice přísné, přísná pravidla o Eh, nebo limity, kdy eh, bychom si řekli, že kdyby něco takového nebylo dosaženo, například ať už eh, jsou jakékoliv podmínky pro vstup do Rady Evropy, tak možná, že bychom se dostali do situace, kdy bychom vlastně nemohli spolupracovat s, s žádným z těchto sousedů, kteří čelí obrovským problémům a myslím, že v této věci se shodujeme, e, kteří se domnívají, že je potřeba pracovat na reformách, které by e, e, znamenaly, že tyto země přijmou určitá opatření, která je přiblíží k těm hodnotám, eh, které máme zde v Evropské unii. Myslím si, že je potřeba, aby docházelo také k dialogům, k dialogům, které by ale brali v úvahu i rozdíly v kultuře, nejen v politické kultuře, ale v kultuře vůbec. Já se ale nechci eh, omezit pouze na nějaké obecné poznámky. Myslím si, že zde zazněly některé velice konkrétní věci. Eh, například, eh, co se týče Egypta, jestli ta eh, částka, kterou dáváme k dispozici na podporu politické demokratizace, jestli je nějakým způsobem skutečně omezená. My tady nehovoříme ale o poskytování služeb milionům občanů. My zde hovoříme o věcech, které můžeme realizovat formou dialogu, formou různých plánů které nejsou až tak nákladné. 1,5 milionu eh, možná by bylo naprosto v pořádku, pokud by tyto peníze byly využity tak, jak je potřeba. Jde o to, abychom eh, se si uvědomili, že tady nejde o nějaké financování infrastruktury, to by bylo mnohem eh, dražší, pochopitelně. Co se týče té demokratické klauzule, myslím si, že pan San Salafranka má pravdu v tom, že zde nemáme žádné žádný důsledný pohled eh, v rámci celé Evropské unie, to se netýká pouze eh, Evropské unie, to se netýká pouze Evropské komise, jakým způsobem eh, se s těmito věcmi skutečně vypořád. Myslím si, že země, které mají asociační dohody, Eh, ne, ne, ne, vím, že by něco takového vedlo někdy k tomu, že by se zrušila ta dohoda. Možná, že to bude důležité v některých fázích, ale určitě ne v této fázi. Ehm, to znamená, kdybychom měli nějakým způsobem učit kritéria toho, jakým způsobem tento instrument bude v budoucnosti vyřešen. Myslím si, že toto je příliš omezená oblast, která nám nemůže pomoci vyřešit tento důležitý problém. Jestli dojde k nějakému, eh, nějaké změně ve vztazích s Sýrie, pokud dojde k podpisu té dohody, pochopitelně to bude znamenat eh, další možnost eh, spolupráce v celé řadě oblastí, ať už formou podvýboru, tak jako je to u jiných zemí. A my se snažíme v současné době naplánovat eh, tento podpis eh, smlouvy tím, eh, protože si jsme vědomi toho, že kdybychom tuto dohodu měli podepsanou, tak nám to umožní dělat daleko více. Co se týče Unie pro středozemí, teď se zdá pravděpodobné, že sekretariat již může očekávat, že status bude schválen a že tedy potom eh, bude moci tato unie začít eh, fungovat. Chtěl bych říci, že my zcela určitě se snažíme integrovat to, co eh, se zatím udělalo v rámci této unie a snažíme se to integrovat do našeho plánu. V Paříži vlastně se nám dostalo nejzajímavějších informací od z těch, o těch projektech, které Eh, souvisejí s tou původní spoluprací financovanou Evropskou unii. Jinými slovy, chtěli bychom tuto praxi i nadále udržet. Eh, zatím jsme měli asi 70 milionů v roce 2009, eh, to, to jsou peníze na regionální spolupráci a teď navrhujeme, aby došlo k navýšení asi na 96 milionů na období 2011 až 2013, což by nám mělo umožnit Um, dosáhnout větší synergie. Eh, rozsah těch projektů, respektive ta ambice, která souvisí s těmito projekty, které již byly schváleny, je daleko vyšší než to, eh, co eh, jsme schopni financovat v rámci tohoto regionálního kontextu. Je potřeba, abychom používali finanční instrumenty také například ze strany mezinárodních finančních institucí a dalších Eh, subjektu je eh, potřeba také nějakým způsobem zainteresovat soukromý sektor. Proto také sekretariát dostal informace, že právě sekretariát by měl se pokusit shromažďovat eh, všechny ty jí síly, které jsou schopné poskytovat finance pro ty projekty, které mají nejvyšší prioritu. Souhlasím s tím, že způsob, jak vyřešit celou řadu problémů, které souvisejí s migrací a terorismem. Já neříkám, že toto je klíč k řešení těchto otázek, ale určitě by tomu pomohlo, kdybychom měli otevřenější společnost eh, v těchto zemích. A to je také jeden z cílů eh, naší politiky sousedství. Ostatně už jsem o tom hovořil v úvodu. Tímto způsobem se nám eh, snad podaří také formou dialogu Eh, eh, pře, překonat eh, některé věci, které souvisí s nesprávným fungováním toho, co již bylo zahájeno. Pochopitelně, co se týče reakce na to, k čemu dochází v různých zemích, myslím si, že je potřeba vždy přesně reagovat na situaci v konkrétní dané zemi a ta reakce musí být také přizpůsobena této situaci. Proto je třeba diferencovat akční plány v každé z těchto eh, zemí. Za druhé, musíme mít také eh, velice dobře strukturovaný dialog, který nám umožní eh, věnovat se problémům v okamžiku, kdy se objeví, ať už je to v rámci těch existujících struktur nebo v rámci struktur, které vzniknou jako výsledek dialogu, který je výsledkem akčních plánů. Evropská unie eh, reaguje pochopitelně na tyto věci formou demarší, formou různých eh, deklarací a tak dále. Bohužel ty instrumenty, které máme k dispozici, nejsou dostatečně agilní, abych to tak řekl. Jinými slovy, neumožní nám reagovat okamžitě, nejsou přizpůsobeny situacím, Eh, kdy eh, spíše vycházíme ze střednědobých plánů. Jak vy říkáte, máme určité instrumenty, ale ty, například instrument pro stabilitu, eh, máme také tematické finanční příspěvky určené tomu nebo onomu. To, to je pravda, ale to nejsou instrumenty, které by byly dostatečně flexibilní a neumožňují nám reagovat tak rychle, jak by to bylo potřeba a uvolňovat na to zdroje. Co se týče já se nechci vyhnout eh, odpovědi na otázku eh, týkající se těch problémů, o kterých se tady hovořil. Co se týče konfliktu v Gaze, to je věc, o které hovořila Evropská unie, eh, jak formou požadavku na Izrael, aby podpořila eh, ty lidi, kteří byli nějakým způsobem tím ovlivněni. Také eh, jsme eh, požadovali otevření přístupu do gazy. Je potřeba, abychom skutečně se soustředili hlavně na to, jak dosáhnout míru. Jedna cesta je vytvoření palestinského státu. My se snažíme pomáhat palestinským úřadům v tom, aby budovali takový stát, který odpovídá tomu, co právě palestinská vláda navrhuje. Ehm, bohužel je velice nepravděpodobné, že budeme schopni vyřešit ty velice vážné problémy, které tam existují, ať už související s ekonomickou situací palestinců, kteří jsou na západním břehu a v Gáze, což pochopitelně není jenom otázka těch osídlení, je to otázka i související například e, s pozicí e, e, Jeruzaléma. Snažíme se v této věci diplomaticky, politicky působit, poskytujeme určité pomoc, snažíme se zahájit dialog, protože si myslím, že toto je cesta k míru a myslím si, že to je asi to nejlepší, co můžeme v této situaci dělat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, chtěl bych vám poděkovat. Děkuji. Děkuji vám. Rád bych vám poděkoval jménem všech členů výboru za stanovisko komise v rámci celého konstruktivního dialogu, který zde vedeme. Děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří položili otázky a tím významně přispěli k celé diskuzi. Samozřejmě, že Dialog bude v následujících měsících ještě pokračovat, ale jsme si také vědomi vůle komise posílit hospodářskou spolupráci a to také eh, pomůže všem kolegům, kterým zástupce komise poskytl odpovídající odpovědi na jejich otázky. Končím zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin. Budeme se zabývat východním partnerstvím a zvláště situací v Gruzii.